Okay, good morning, let's start our work today. Eh, dobré ráno, eh, pustme se dnes ráno do práce. Eh, máme nějaké návrhy, poznámky k pořadu jednání není tomu tak, takže považujeme za přijatý. A nyní mě dovolte, abych jménem naší předsedající oznámil toto. 26. září odpoledne, jak jistě víte, je to bude zasedání, na něž byli přizváni také národní parlamentáři, národní poslanci. Já bych eh, rád upozornil, že toto odpolední zasedání eh, bude zahájeno v 15 hodin přesně a bude následovat výměna názoru a hlasování. Internet and mobile payments. A budeme se zabývat také internetovými a mobilními eh, platbami eh, pomocí karet. Dále druhé oznámení se týká feedbacku eh, trialogu dvou balíčcích. Bylo dosaženo výrazného pokroku ve zprávě pana Gozeho, které se týká zemí, které jsou v potížích. A zde eh, je novinkou to, že země bude možné eh, vyzývat k tomu, aby požádali o pomoc. Eh, pokračování proběhne potom k tomuto tématu 4. září eh, v rámci debaty o zprávě paní Ferrery. Tak a ještě mám zde jedno oznámení. Pokud se týče o eh, slyšení o bankovní unii v souladu s zpravodají a koordinátory na základě také vměny názoru z minulého týdne. Sekretariát požádal o uspořádání zvláštního zasedání tohoto výboru ve středu 10. října od 9 do 13 hodin. Proběhnou slyšení o následujícím legislativním návrhu eh, bankovní unie a řízení krize. Na dnešní dopolední zasedání máme na programu dvě související zprávy. Jednak je to zpráva paní Tyson a zpráva pana Gigolda. Bylo navrženo, aby obě zprávy byly projednány souběžně. Jde prakticky o první výměnu názoru která se týká obou zpráv současně a já i hned předávám slovo paní Tyson. Děkuji vám, pane předsedající. Já předpokládám, že zde přítomní kolegové se také seznámili s návrhy komise, takže nemusím nyní ztrácet čas tím, že bych se k tomu vracela. Je to 28 odstavců, ale je to poměrně informacemi nabitý text. Já jsem jež diskutovala s kolegem Giegoldem, provedli jsme společnou analýzu a já tady začnu tím výchozím Chtěla bych eh, těch výchozích bodů jmenovat eh, šest. Šest bodů, které jsou základem tohoto návrhu zprávy. Eh, první otázka je otázka za 100 milionů. A sice přejeme si společný jednotný mechanismus ESSM pro tento sektor. Eh, ta odpověď už v podstatě je jasná, neboť evropský eh, dozor jsme žádali už před mnoha lety a neustále eh, se stěžujeme, že k němu dosud nedošlo. Čili k této otázce máme pozitivní postoj. Za druhé, nutnost účinného a zacíleného mechanismu. Za třetí, bych tedy chtěla říct, že chceme mechanismus takový, který je v co nejlepším souladu s fungováním společného trhu. Za čtvrté by to měl být mechanismus, který se bude vztahovat na úvěrové instituce v celé Unii. Dále bychom si přáli jasné rozdělení úkolů a odpovědností mezi evropským dohledem na jedné straně a národními dohledovými orgány na straně druhé. Za šesté přejeme si, aby bylo jasné skládání účtu, jasný reporting, tak aby při případném přesouvání úkolů z národní úroveň na evropskou, aby eh, ten reporting byl jasný. A závěrem, eh, pokud se týče vstupu v platnost tohoto mechanismu, tak zde eh, jsem proto, abychom se v prvé řadě zaměřili na vysokou kvalitu dohledu a to, aby kapacita, příslušná kapacita, která je potřebná, byla k dispozici od samého začátku vstupu tohoto mechanismu v platnost. A samozřejmě jeho předpokladem je taky eh, legislativní rámec, eh, všechny předpisy a tak dále. Čili to je moje výchozí pozice a ráda by si k tomu vyslechla, eh, co k tomu mají eh, co říct, testínový zpravodajové a další kolegové. Eh, já mám nicméně určité obavy. Otázka je, jakým způsobem k tomu přistoupit, jakým způsobem pracovat na tomto návrhu. Eh, my zde v podstatě potřebujeme jakousi kombinaci. Potřebujeme dozor, který bude mít za úkol kontrolovat úvěrové instituce eurozóny a na druhé straně zde máme, eh, zde máme jako pole působnosti společný trh, čili jaký bude vztah mezi 17. a 27. No dále půjde o operativní Eh, operativní eh, dělení, dělbou práce mezi evropskou a národní úrovní, čili co kdo a za jakých okolností bude mít za úkol. A půjde možná také o to, že to eh, rozdělení pravomocí se bude také řídit podle typů úvěrových institutů, Mm, možná, že tedy eh, právo zásahu by mohla mít ta evropská úroveň, nicméně ten, ten průběžný dohled by eh, zůstal na národní úrovni. Eh, dále, kdo přesně bude tedy do tohoto spadat. Možná, že by to měla být každá banka, aby skutečně bylo jednotné, jednotný systém. Dále. Důležité je, aby tento mechanismus fungoval a je tedy třeba přísně rozlišovat mezi otázkou peněžní politiky a mezi funkcí dohledovou, protože ten dohled by měla mít Evropská centrální banka a samozřejmě tady je třeba v této souvislosti zachovat nezávislost měnové politiky. Čili eh, tuto nezávislost třeba zajistit a eh, ten bankovní dohled by měl také mít určitý přínos k peněžní stabilitě. No. Musí to být prostě uděláno tak, aby bylo možné svěřit tuto dohledovou úlohu Evropské centrální bance. Dále Evropská Eh, centrální banka bude mít také funkci jakoby dozorčí a rady, to znamená orgánu, který skutečně vykonává eh, tento dohled, čili to je zase strukturální otázka. Eh, dále mělo by být do této věci zahrnuto co nejvíce členských zemí a mm, to se zřejmě také vyžádá ještě určité reformní kroky. Dále je tady vztah mezi Evropským eh, bankovním orgánem eh, podle Gigoldovy zprávy, čili jaký bude vztah mezi Evropským orgánem eh, pro bankovnictví a Evropským orgánem obezřetnostního dohledu nad úvěrovými institucemi. A dále bychom měli uvažovat ještě o tom, jak v rámci Evropské centrální banky, čili tohoto dohledového orgánu, této jakoby dozorčí rady, jakým způsobem zde bude probíhat rozhodování. To je k fungování mechanismu Otázka číslo čtyři, eh, to je eh, reporting a odpovědnost, čili tady je otázka, jakou důležitost eh, tomu překládáme a zda předložený návrh budete chtít zpřísnit nebo ne. Pak je tady vazba na další pilíře bankovní unie, to znamená zajištění vkladů, realizace této oblasti. Eh, což nemusí být přímo předmětem eh, současné legislativy, nicméně eh, je třeba i zde zaujmout jakési, pokud možno jednotné stanovisko. No a od toho se také odvine otázka, kdy by to vše mělo vstoupit v platnost. Dále, pokud se týče realizace v návrhu nařízení, se předpokládá, že 1. ledna 2013 by tento dohled měl vstoupit v platnost, čili za tři měsíce. Proběhly k tomu už mnohé debaty, například eh, víme, co k tomu bylo řečeno na zasedání Ecofinu v Nikosii, také známe názory jiných eh, aktérů, z tisku, také náš eh, předseda Schulz se k tomu vyjádřil, to jsme se dočetli ve Frankfurter Allgemeine Zeitung. A tady se také musíme eh, rozmyslet, jestli chceme jako parlament tento termín podpořit nebo ne. Od toho se bude odvíjet také naše vlastní organizace práce. Eh, pak je tady ještě jeden bod, a sice je třeba se zaměřit na alternativy, čili co všechno je možné. Eh, v návrhu na základu eh, článku 127.6 eh, by měla tento dohled získat do své pravomoci Evropská centrální banka. To už jsme, o tom jsme jednali a bude to předmětem příštího plenárního jednání. Nám se podařilo komisi přimět k tomu, aby toto nařízení k eh, tomu eh, orgánu pro bankovnictví a eh, nařízení k obezřenostnímu dohledu, aby se projednávali jako balíček. Máme tady stanovený právní eh, základ a to znamená, že musíme nutně dospět k tomu, že tím orgánem bude ECB. To může mít výhody, to může mít přínosy třeba z hlediska eh, stability měny. Nicméně ECB eh, e e má řadu zkušeností, řadu informací k dispozici, má svůj morální profil a tady autoritu, ten, tu si vydobila v době krize. Jedině takto můžeme počítat s důvěrou občanů. A co se týče dozorového mechanismu, jeho výhodou je, že ten dohled bude fungovat v rámci stávající instituce. To znamená, že jde jenom o jakýsi úsek Eh, stávající instituce, což by tady mohlo fungovat efektivněji a zejména rychleji, než kdybychom stavěli novou instituci na zelené louce. Pro Evropskou centrální banku hovoří také to, a už se o tom psalo v novinách, že je eh, že že, že mm, je třeba zde e, určité, e, určité dopracování legislativy a my jsme tedy e, spolu legislativcem a musíme tedy brát v úvahu to, že rada v radě převládá právě tento názor. Dále jde také o rychlost. Krize přetrvává, takže aby se jednalo rychle, to je čím dál naléhavější. Také eh, víme, že na eh, samitu eurozóny Budo bylo dohodnuto, že jednotný dohled bude podmínkou schválení ESM, tak aby ESM mohl poskytovat kapitálové injekce přímo bankám a tím se může rozetnout eh, ten eh, bludný kruh mezi bankovní krizi a krizí státních financí. Chci tedy říci, že eh, stále ještě nenastaly normální časy, hm, přetrvává krize a to je třeba mít na paměti také při projednávání tohoto návrhu. Znamená to svým způsobem omezení, ale hm, musíme z toho udělat to nejlepší a zejména tedy obnovit důvěru ve finanční systém. Jako zpravodajka si samozřejmě uvědomuji, neboť eh, tedy tímto tématem jsem se zabývala velmi dohloubky, to je konec konců moje povinnost. Eh, rozhodnutí ECB, tedy pro ECB, znamená určité omezení pro skládání účtu, odpovědnost a také eh, to nemusí být zcela pochotí členským semím. Eh, nicméně eh, tento návrh asi bychom tedy neměli od ně odcházet, spíš tedy zjistit, jak co nejlépe ho vyspravit. No tak já myslím, pane předsedo, že snad se mi podařilo jak si nastínit, v čem eh, tento problém spočívá, tedy tento návrh spočívá. Eh, naznačila jsem, kde jsme, jaké jsou tady problematické body a také z jakého právního důvodu by se tím dohledovým orgánem měla stát ECB. hovořil a o výhodách i nevýhodách. No a nyní se těším na názory kolegů. E, jistě e, kolegové e, asi vědí, jakým způsobem pracuji. Samozřejmě musíme mít nejdříve zprávu, která získá většinu ve výboru a potom eh, poměrně eh, širokou podporu také na plénu. To tedy potřebujeme, aby nás hlas, náš hlas byl slyšet. Děkuji, pane předsedo. Mnohokrát děkuji. Once again, because... Ještě jednou, protože tady máme dvě zprávy, které spolu úzce souvisí. Já teď předám slovo panu Gigovi. Děkuji mnohokrát. Eh, jsme skutečně eh, v pojednávání naprosto centrální složky. Vzpomínám si, není to tak dávno, kdy jsme napříč všemi frakcemi vyjednávali o dohlížecím balíčku. Byl to velice dlouhý proces a také to bylo neobvyklé dosáhnout takovou jednotu v parlamentu na jedné straně a na druhé straně eh, takové tvrdohlavé, tvrdošíné chování určitých členů na radě Eh, na jedné straně mě to naplňuje hrdostí, protože to byl veliký krok ve směru společného dohledu nad finančními trhy v Evropské unii jako východisko z finanční krize, ale velice rychle se ukázalo, že tato konstrukce má své meze. Slyšení s třemi šéfy dohlížecích úřadů minulý týden to ještě jednou zřetelně ukázala. Stále byly slyšet nedostatky, co se týče omezenosti této dvojí struktury evropského bankovního dohledu a vnitrostátního dohledu. A pravděpodobně to bude také nejdražší pro daňové poplatníky, když se podíváme na stresové testy, protože vidíme, že údaje, které z toho vzejdou, velmi záhy neodpovídají realitě. A občané a občanky očekávají, že se z toho vyvodí důsledky. Rada se svým usnesením z toho vyvodila důsledky na základě toho rozhodnutí eh, dospět k bankovní unii. Tento cíl si samozřejmě zasluhuje naši podporu a je v duchu toho, co již tenkrát parlament chtěl. Můžeme jenom říci lépe později než nikdy. Eh, teď eh, jsme ve vysokém tlaku časovém. Eh, v, v časové tísni, promiňte, eh, protože eh, toto pojednávání je spojen také s přístupem k ESM a přitom musí zůstat ta zásada, že se musíme snažit zamezit škodám proto, abychom úplně ze všeho nejdřív vytvořili účinný bankovní dohled. A zároveň musí platit to, že kdo chce mít přístup k Evropskému fondu, musí také akceptovat evropská rozhodnutí. Ovšem je také správné, že tady musíme a pracujeme vlastně své likou důsledností, ale musíme dbát na to, abychom si nenechali brát naše práva, zatímco rada už nám teď naznačuje, že to vlastně nestihne v tom harmonogramu, který si dala, tak my bychom si v našem procesu měli také dát ten čas a tu svobodu, abychom to prodiskutovali důkladně tak, abychom měli dostatečný časový rámec. Domnívám se, že europeizace bankovního dohledu by měla spojovat několik cílů. Za prvé, samozřejmě účinnost systému jako takového, žádné nejasnosti, žádné zmnožování struktur, jasné struktury, čili silná, silný evropský bankovní dohled se silnými právy ale tato práva potřebují na druhé straně samozřejmě také demokratickou kontrolu. Třeba, že na EC, v Evropské, i když to bude organizováno z úrovně Evropské centrální banky, musí tady platit tato demokratická kontrola, protože ECB z dobrých důvodů se může odvolávat na svou nezávislost při měnové politice, ale ne při fiskální politice. A silná demokratická Kontrola znamená pět věcí. Za prvé, právo na individuální členy, právo individuálních členů tohoto parlamentu klást otázky. Za druhé, právo pravidelně přijímat zprávy a mít možnost klas ústní otázky. Za třetí to znamená právo spovídat šéfy toho, eh, pardon, jmenovat šéfy toho, kterého dohlížecího úřadu. Právo hlasovat o nejdůležitějších otázkách, protože všechno toto bude demokratické, když zatím také budou nějaké sankce. A to znamená, že musíme mít rozpočtová práva a za páté také právo na speciální vyšetřování. Většinu z těchto práv máme oproti máme vůči našim dosud vytvořených bankovních um, dohledům, ale doposud to nemáme, vůči Evropské centrální bance a tím se musíme zaobírat. Potom tady vidíme samozřejmě um, meze Eh, které nám klade smlouva, a to je například článek 130, eh, protože tady nám to zatím neumožňuje europeizaci bankovního dohledu bez vykonávání demokratických práv. Potřebujeme také jasné oddělení mezi měnovou politikou a fiskální politikou. Eh, jak je známo, máme tady veliké napětí mezi oběma a peněžní, čili měnová politika, se nesmí stát rukojmím fiskální politiky a naopak. A to platí také pro bankovní dohled. Ze zásady musí také platit, že vnitřní trh by měl podléhat struktuře bankovního dohledu a tomu by měly podléhat všechny instituce. Ale ne všechny stejnou měrou. Malé bance, například malá banka v poslední lhotě nepotřebuje mít návštěvu centrálního dohlížecího e, úřadu, ale potřebuje kontrolu přímo na místě. Zatímco banky ve svém celku s možnými škodami, ty, které mají evropský význam, musí podléhat evropské kontrole. Ale zase pravidla musí platit pro všechny a když něco nedopadne dobře, musí mít evropská úroveň právo zasáhnout všude. A bylo by samozřejmě optimální, kdyby evropský dohlížecí režim zahrnul všechny státy. Naše dohlížecí um, orgány zatím postihují všechny státy, ale tak, jak to vypadá v současné době, a zatím to se týká i toho návrhu, za který jsem zpravodajem já, že ne všechny členské státy budou u toho. O, a, o to hůř, když potom budou důležitá finanční místa, která do toho nebudou zapojena. Pak to bude samozřejmě znamenat slabinu a tuto slabinu bychom měli udržet co možná nejslabší, nejmenší. A proto by ta nová struktura měla být natolik atraktivní pro všechny členské státy, aby se všechny chtěli zapojit. Mělo by to být něco jako sladké pokušení, kterému nelze odolat. Tak, ehm, protože když to zatím vypadá tak, že pro všechny země je to Mělo by být co možná nejtěžší vysvětlit doma, že člověk nebo země ta, která není u toho. Proto bychom to měli vybavit co možná nejatraktivněji. Takové možné rozštěpení eh, struktur finančního dohledu. To by bylo to nejhorší, co bychom si mohli představit. Jako stát pro práci, která se teď eh, uvádí v to, aby se vytvořila opravdová měnová unie. Znamenalo by to taky špatný začátek pro vnitřní trh. A my se musíme snažit tady v parlamentu, neboť to je naší úlohou, tento problém udržet na co možná nejnižší úrovni. Co se týče návrhu zřízení Evropského bankovní, Evropské bankovní dohlížecí instituce EBA. Je tady návrh, aby EBA pro část rozhodování měla zvláštní rozhodovací struktury, zejména pro vyrovnávání spo, řešení sporu v krizovém případě. A v této souvislosti e, potom může dojít k tomu, že tady budou nutné dvojí většiny. Dvojí většiny. Za prvé samozřejmě celkově a potom také na základě. No, já to možná vysvětlím trošku jinak. Bude vytvořen další výbor, v němž budou zvláštní místa pro ty, kteří se nepřipojí ke kooperaci. A zároveň, pakliže tento panel bude činit rozhodování v těch konkrétních případech, a ty by měly být zamítnuty eh, radou dohlížitelů, pak tady zase platí určitá hlasovací práva. Hlasovací práva z většiny účastnických států, alespoň tři hlasy z počtu nezúčastněných států. A tady se člověk táže, zda takové rozštěpení Eh, dá dostatečný podnět dohlížecí struktuře. Eh, bude to dobré, když nějaká malá členská země bude moci říci, já se připojím ke kooperaci, anebo nebudu v této struktuře mít dokonce větší vliv na rozhodování, když se právě nepřipojím k této struktuře. Ale vždyť by to mělo být právě naopak. Mělo by to být přínosem i pro malou zemi připojit se ke kooperaci místo toho, aby zůstala mimo. A toto je, domnívám se, rozhodující bod. A to tež platí při obsazování správní rady. Pakliže budou taková kvóra zřizována, musíme dávat pozor, aby skutečně tady byly v pořádku stimuly. A u těchto kvór máme samozřejmě sročení s otázkou, zda fixní počet má smysl, když přeci vůbec nevíme, kolik zemí se vlastně k té kooperaci připojí. Buď třeba to budou všechny, nebo skoro všechny. Pak taková fixní čísla budou problémem. Kromě toho eh, se tento počet složení může měnit a eh, pak a budeme muset tedy potom zase měnit ta fixní čísla, nebo budeme muset hledat jiná řešení. Také se domnívám, že se musíme velice otevřeně postavit k jedné otázce, která je svízelná. Je opravdu myslitelné, aby v důležitých rozhodování, například při řešení sporu EBA, dávala pokyny ECB, Evropské centrální bance? Je to přesvědčivé a sice, aby instituce, která má být příslušná pro celý vnitřní trh, dávala pokyn těm, které zase mají odpovědnost jenom pro určitou oblast. No musíme si to představit, když budeme mít velký bankovní dohlížecí úřad, který má 400 členů a na druhé straně malou EBU, tak nebude to tady tak, že eh, ocas bude vrtěti psem? O tom bychom měli otevřeně hovořit. Takže, abych to sloučil. Myslím si, že parlament by v celé této otázce měl být obhájcem celé Evropské unie, celého vnitřního trhu a demokratických práv. A v této souvislosti bychom měli dávat velice dobrý pozor na to, abychom nepodléhali časové tísni, a abychom se nenechali prostě vtlačit do věcí, které by potom sloužily jako precedens pro další rozvoj Evropské měnové unie. Proto neseme velikou odpovědnost a to bychom si měli uvědomovat. Měli bychom si nechat dostatek času a dbát na to, aby se nám podařilo docílit co možná největší jednoty mezi námi, protože stejně tak jako u posledního dohlížecího balíčku se ukázalo, že není zdaleka samozřejmostí, že když rada eh, vyrobí sama jak, jaksi časovou tíseň, takže to pak vede eh, k dobrým řešením, protože konec konců vidíme, že potom Evropský parlament je silnější, co se týče evropského ducha než Evropská rada a proto bychom tady měli sehrát obdobnou roli jako tenkrát a velice se těším na spolupráci s Marianou Tyson. Děkuji vám mnohokrát. Thank you very... No rád děkuji. Děkuji panu Gigoldovi. A teď nejprve začneme stínovými zpravodaji. Vždycky si vezmeme jednoho stínového zpravodaje ke zprávě paní Tysonové a jednoho ke zprávě pana Gigolda. Začneme panem Pitelou. Grazie <clears throat> Presidente, io intervengo sulla proposta di, regalo, di regolamento relativo ai poteri di supervisione della BCE su cui... Děkuji, pane předsedo. Já se budu vyjadřovat k návrhu paní Tysonové. Já naprosto souhlasím s jejím přístupem. Ale líbilo mi se také, co říkal pan Giegold. Já myslím, že bychom především měli přestat říkat, že návrh nařízení je dobrým východiskem. Já si především myslím, že svěřit evropský dohled ECB bude znamenat, že budeme mít modernější přístup k bankovnímu systému, Zbavíme se národní segmentace a vytvoříme vazby mezi bankovními riziky a riziky státního dluhu. Nicméně jsou tady tři zásadní věci, o kterých bych se rád zmínil. Já myslím, že ty si zaslouží naši pozornost. Především je to věc, kterou správně zmínila paní Tysonová. Mluvilo se o tom několikrát. Rada rozhodla, že budeme postupovat na základě článku 127.6 což vytlačuje na okraj parlament. A tento návrh se tímto přístupem řídí. Evropský parlament by podle tohoto návrhu nehrál žádnou rozhodující roli. A to je opravdu závažná chyba. A neříkám to jen jako místo předseda tohoto parlamentu. Skutečně se domnívám, že pokud máme sehrát svou legislativní roli, bychom v podstatě vůbec nevyužili ty poznatky, které jsme schromáždili v tomto parlamentu, zvlášť v tomto výboru v posledních letech. A další věc se týká bankovního dohledu v celé Evropě a harmonizace těch jednotlivých tradic v členských státech, jak asi víte. Ne všechny členské státy mají centrální bankovní dohled, který je v rukou Národní centrální banky. Vezmeme si třeba Německo jako příklad. Orgán, který to má na starosti, podléhá ministerstvu financí. A já si myslím, že bychom neměli podceňovat tyto rozdíly. A v průběhu naší debaty musíme věnovat dostatečnou pozornost článku 5 toho nařízení, kde se mluví o tom, že národní orgány by měly hrát určitou roli, pokud jde o tu dozorčí úlohu ECB. A poslední věc, co se týče odpovědnosti a nezávislosti Evropské centrální banky, v článku 17 návrhu nařízení, kterým se teď zabýváme, se uvádí, že ECB z hlediska se dozorčí role podléhá parlamentu a radě. Nicméně já se ptám, jak to v podstatě z hlediska odpovědnosti vůči parlamentu bude vypadat v praxi. Na rozdíl od dozorčí rady ECB, by parlament byl vyloučen z procesu jmenování členů dozorčí rady nebo toho dozorčího orgánu v tomto novém dozorčím mechanismu ECB. A ještě jedna věc k té dozorčí radě. Podle návrhu nařízení by velké pravomoci měla dostat právě ECB, neboli tento orgán ECB. Takže je tady ještě otázka demokratického dozoru. O tom mluvil pan Giegold. Bez pochyby v dalších fázích této debaty se tomu budeme věnovat ještě víc. Já děkuji zpravodajce. Děkuji. Pan Balc. Eh, děkuji vám, pane předsedo je třeba, abychom si především uvědomili, o čem chceme v příštích měsících a týdnech hovořit a o čem ne. V případě obou zpráv se jedná o návrhy ke společnému bankovnímu dohledu, nic víc, nic méně. To by ovšem neznamenalo, že v zásadě bychom nevítali zřízení bankovní unie. My se snažíme radu už dva roky přimět k tomu, aby zde byl zaveden, zaveden celoevropské ručení za vklady a tak dále. Nicméně máme tady ještě další témata, například iniciativní zpráva paní Marian Tyson, v níž eh, uvažujeme o budoucí vizi. Svou podstatou spolu tyto návrhy souvisí, ale neměli bychom je nadměrně směšovat a neměli bychom se snažit v obou zprávách eh, řešit věci, které v podstatě do ní nepatří. Nyní k tomu dohledu. Společný dohled vítáme. Krize posledních let zřetelně ukázala, že současná evropská koordinace nestačí k efektivnímu reagování na výzvy krize. Proto jsme vytvořili, respektive vytváříme Eh, novou strukturu eh, dohledu, která už v praxi víceméně funguje od roku 2011. Nový mechanismus eh, nemůže znamenat další doplňující dohled, musí to být dohled jednotný, čili je třeba se naprosto vyvarovat jakýchkoliv překrývání. Čili je třeba, abychom měli jasné rozdělení práce mezi národními a evropskými dohledovými orgány na jedné straně a na druhé straně eh, mezi tím novým mechanismem, který eh, zavádíme. Obecně eh, jaká, jakýkoliv systém je vítaný, pokud nebude narušovat to, co už funguje a kde se bude respektovat systém subsidiarity. V zásadě si domnívám, že nový mechanismus by měl platit pro všechny banky v Evropské 27, ale samozřejmě politicky prosadit to není jednoduché. Takže se ptám, jak důvěryhodná může být dohledová instituce, která by neměla ve své pravomoci eh, všechny bankovní instituty. Eh, pokud se týče to, aby tento dohled vykonávala Evropská centrální banka, proto hovoří její renomé, eh, její pověst, její vztah k úvěrové politice Samozřejmě je třeba zajistit, aby Evropská centrální banka zůstala naprosto nezávislá od vlivu politiky i průmyslových lobby, abyste nedocházelo ke střetům zájmu. A to znamená, že je třeba také eh, jasné oddělení, jasná nezávislost operativní. Takže eh, rozdělení eh, politiky versus rozhodování ECB, eh, e EBA, to zase eh, by mohlo vést ke konfliktům. Toto se týká vlastně celého utvoření a budoucí práce nového mechanismu. Jednotný evropský dozorový mechanismus je podle mě integračním krokem, který Eh, musí eh, vyplývat eh, z demokratického konsensu. My jsme už mnohokrát dokázali a myslím, že to musíme znovu připomenout, že dohled usídlený pouze v rukou rady není dostatečný. To by byl možná dohled nad hliněných nohou a, a to by nebylo dobré, zvláště v době, kdy mnozí občané eh, už tak pochybují o fungování Evropské unie. Čili neměli bychom se nechat tlačit eh, časem, časovou nouzí. Společný dohled je jistě předpokladem rekapitalizace ze strany ESM. Nicméně je třeba, aby ten dohled byl také účinný nikoli pouze na papíře. Ve zbývajících třech měsících do konce roku eh, nevím, jestli se nám podaří eh, legislativní proces ukončit, to už je velmi ambiciozní, ale zároveň ještě tedy vytvořit příslušné eh, struktury já si myslím, že k prvnímu lednu 2013 se to asi nepodaří. To konec konců ukázalo docela zřetelně první zasedání ministru financí. Já tedy osobně myslím, že eh, pro tuto chvíli hm, bych vstup ukončil, sice k tomu mám ještě mnoho co říci, ale jako první vstup to stačí. Děkuji vám. Thank you. Děkuji, pan Klinc, prosím. Děkuji mnohokrát. Veškeří předřečníci již řekli, že Evropský parlament nejenom vítá zřízení jednotného dohlížecího bankovního orgánu, ale žádal to už před mnoha lety. My jsme žádali daleko silnější bankovský evropský dohled, než co se z toho potom stalo. Otázkou samozřejmě je, zda Evropská centrální banka je správným místem, abychom tam umístili tento centrální dohled. My jsme se tenkrát vyslovili proto, aby ta tento dohled byl v blízkosti ECB, ale nikoli pod její střechou. Dialog mezi ECB a dohlížecím orgánem je nesmírně důležitý, ale když to vytvoříme pod střechou ECB, tak eh, tady máme dvě nebezpečí. Za prvé, něco poběží špatně, i dohled může udělat chybu, a tím pádem samozřejmě riskujeme, že se poškodí věrohodnost ECB jako takové. A za druhé, my chceme udržet ECB jako nezávislou instituci pro měnovou politiku. Může dojít k případu, že v krizovém období eh, bude třeba mobilizovat peníze k záchraně či podpoře bank. A to bude v době, kdy Eh, ten záchranný val ještě nebude plně funkční, protože to bude trvat x let, než to bude skonstruováno. A v tomto případě opět, ať chceme nebo ne, se zase dostanou do hry peníze daňových poplatníků a tím pádem se finanční ministři dostanou do hry a tím pádem politika. A já se obávám, že v takovém případě dohled, který tady má hrát rozhodující roli, se odstne pod politickým tlakem ministrů financí a to rozhodně nemůže být v našem zájmu. Před, třetí bod, když už hovoříme o bankovním dohledu, měli bychom znovu oživit naši ideu, kterou jsme měli už tenkrát před lety a sice postačí, budeme-li mít bankovní dohled jenom pro banky, Vždyť banky E, jsou blízko i jiným institucím a fondům, čili otázkou je, já vím, já vím, je to ve smlouvě, ale proto tady máme přece co dočinění s tou otázkou Wernere, zda ECB je správným místem, nebo zda bychom tento dohled neměli zřídit mimo, v blízkosti ECB, v její blízkosti, protože pak by tento dohled platil jak pro banky, tak pro pojišťovny a to by byla ta zásadní otázka. Předřečníci již oslovili celou řadu do e, bodů a já vlastně s tím i jejich stanoviskem mohu žít, dokonce ho vítám s tím, co tady zaznělo všechno. Samozřejmě máme všichni zájem na tom, abychom nevnesli nějaký štěp do Evropské unie. Chceme, aby při veškerém pochopení, protože tady máme, že potřebujeme režim pro eurozónu, abychom stabilizovali evropskou měnu, skutečně nechceme jít tak daleko, abychom rozdělili Evropskou unii do té míry, já to řeknu teď naprosto přímě, aby Britové se cítili o, mít odvahu teď říct v referendum tak a teď jsme to dosáhli a teď to je prostě konec a teď vystupujeme. To přece nechceme. Takže bude záležet na tom, jakým způsobem praktické rozhodující mechanismy a rozdělování kompetencí bude konec konců definováno. Steven Gigol tady velice podrobně již k tomu zaujal stanovisko. Musíme skutečně dávat pozor na to, abychom tady nevytvořili takové struktury rozhodování, které spíš budou odrazovat. E, má soukromá představa by byla. Měli bychom zapojit všechny státy které se z mezinárodního práva rozhodly vstoupit k měnové unii, a to je kromě Anglie a Dánska všechny, tak by všechny se měly stát součástí tohoto režimu. Měli bychom jim dát povinnost, aby se toho účastnili. Podle Mota zjistili jsme, že možná vstoupíte někdy do budoucna do eurozóny, takže byste měli se účastnit už teď tohoto režimu, ale samozřejmě zůstává tady ten hlavní problém, že největší, <laughs> promiňte, největší finanční místo, největší místo finančních transakcí a sice Londýn zůstane mimo. Na tom bychom se tedy měli ještě jednou podívat, abychom eh, nespůsobili nějaké škody nebo pardon, aby nevznikla nějaká škoda. Samozřejmě musíme ctít zásadu subsidiarity a proporcionality. Jasné je, že tento dohled by měl eh, mít kompetenci dohledu nad banko, bankami. Ale v praxi to samozřejmě bude muset běžet také silně přes vnitrostátní dohlížecí orgány například malé družstevní banky i malé soukromé banky, které existují v Německu, nebudou moci být kontrolovány v každodenním jaksi dění z tohoto centrálního místa, ale budeme mít takovou banku jako třeba Castel Bank, to je takový něco jako větší, spořitelná, ale je to přece jenom větší banka, sedí ve Würzburgu, tak když bude potřeba jí odejmout bankovní licenci, tak je to třeba vyjasnit v souhře eh, s tímto evropským dohlížecím orgánem, ale každodenně tyto malé banky nebudou moci být dohlíženy. Pak je třeba vidět ještě jednu věc, je třeba zabezpečit tři prvky. Vlastní dohled, restrukturalizační fond etablovat a potom zabezpečit systém vkladů. Eh, u etablování toho zajišťovacího fondu musíme počítat s dlouhou dobou. Musíme si uvědomit, že eh, je třeba dávat pozor na to, jakým způsobem se to bude budovat ve všech zemích a taky tady musí panovat stejná pravidla. Nesmí dojít k tomu, aby v jedné zemi eh, musela prostě být definována povinnost eh, odevzdat a bankovní činnost, či prostě odejmutí licence bance jinak než v jiném státě. Musíme si uvědomit, že proto ten proces zřízení takového fondu jako takového, aby skutečně fungoval a mohl fungovat v krizovém období, bude trvat velmi dlouho. Co se týče bankovního dohledu, jsem rozhodně toho názoru, že eh, jak už na tom pracovali stínoví zpravodové, by mělo zůstat eh, prostě také důležité práva, velká porce kompetence u těch vnitrostátních dohlížecích orgánů. Teď už nechci zacházet do podrobností, protože už jiní na to poukázali, možná jenom jeden bod. Demokratická legitimace a povinnost podávat zprávy a účetnictví předkládat. Teď jsou, máme co dočinit se situací, že institucionální budování evropských struktur je stále komplikovanější. Obyčejný občan vůbec nechápe, jak Evropa funguje. A to, co teď děláme s Evropskou centrální bankou a s EBA na druhé straně, e, to rozhodně tu věc neusnadní a nesprůhlední. Proto my máme povinnost zabezpečit, aby občan alespoň v nás, v Evropském parlamentu, viděl instituci, která skutečně dostojí svým povinnostem. To je tedy závazek, který bychom měli mít stále v patrnosti a samozřejmě musíme mít také možnost zřizovat zvláštní vyšetřování v případě nejasností, tak, jak to přísluší zástupcům, zvoleným zástupcům lidu. Děkuji vám. Thank you, Mr. Klings. Děkuji, pane Klinci. Pan Pesedo souhlasil s tím, že si vezme slovo po panu Lambertovi, který musí odejít. Takže pan Lambert, mnohokrát děkuji. A děkuji také, že jste mi dali slovo. Teď já budu velmi stručný a také velmi přesný. Nelze smíchávat mezi sebou entuziasmus a spěch. Nemůžeme nic prostě uspěchat, nemůžeme přistupovat k rozhodnutí takto. A v tomto ohledu jsem slyšel v radě říkat, že se musíme postarat o to, že to uděláme správně, s tím bych mohl souhlasit. A opravdu to, že toto je předpokladem pro rekapitalizaci banky trošku nešťastné. Já si myslím, že to vytváří špatnou motivaci k tomu, aby se to udělalo dobře či špatně. Takže já se zaměřím na jednu věc, bude to reakce na to, co jste říkala, Marian. Já jsem to pochopil tak, že vy uznáváte prohlášení rady, které nedávno zopakovala, totiž měli bychom to udělat v rámci ECB, pojí se s tím své výhody, samozřejmě i určitá omezení. A když se zamyslím nad tím, co říkala Svens, jsou tady dvě věci. Za prvé, velká demokratická zodpovědnost. Za druhé, stejné zapojení státu s eurem i bez eura. Nechceme dvě třídy účastníků nebo dvě kategorie účastníků. Já myslím, že první věc, kterou musíme stanovit, je to, jestli současná právní omezení, která se pojí s ECB, brání v tom, abychom tyto dvě věci udělali pořádně a správně. Můžeme k tomu přistoupit dvojím způsobem. Když řekneme dobře, v ECB přistoupíme na ta omezení a uděláme, co bude v našich silách, pokud je o právní zapojení a demokracii v těchto limitech, anebo řekneme ne, omezujeme demokratickou odpovědnost a rovnou účast a potom v závislosti na tom, jestli nám umožní právní konstrukce ECB dospět k uspokojivému výsledku nebo ne, budeme hledat alternativu nebo ne. Já si myslím, že budeme potřebovat jednoznačné právní stanovisko už od samého počátku a ne až na konci toho procesu, až budeme mít nějakou krásnou konstrukci a právníci nám pak řeknou, dámy a pánové, děkujeme, ale to prostě nejde v rámci současných smluv. Protože pak by byl velký tlak na to, aby se řeklo, dobře, uděláme to stejně a přistoupíme na to, že to bude řešení, které nebude na úrovni, alespoň u těchto dvou věcí. A pak je tady ještě třetí věc, o které chci mluvit. Tento parlament se zasazoval za integrovanou evropskou dozorčí roli, nejenom u bank, ale vůbec u finančních trhů. Já myslím, že ty věci jsou opravdu hodně propojené. Co když něco uděláme pro banky v ECB a bude, to pak bránit v tom, abychom na evropské úrovni dospěli k takové integraci, kterou chceme. Jeden z článků smlouvy třeba brání v tom, aby ECB něco dělala u pojišťoven a co uděláme s konglomeráty, vynecháme je. Takže já se na to dívám také jako na konstrukci a musí mít potenciál pro další rozšiřování. Je to budova, kterou chceme dál budovat, nejenom opravovat. A pokud vzhledem k základu, který jsme si zvolili, budeme od začátku vědět, že žádné rozšiřování nebude možné, například ve vztahu k pojišťovnám nebo finančním trhům, to je opět omezení, nad kterým se musíme zamyslet hned na začátku. A ne uvědomit si až někdy potom, že vzhledem k tomu, co jsme si zvolili, nemůžeme v tomto směru nic udělat. Takže já nechci nic uspěchat, nechci dělat žádné uspěchané závěry, ale myslím, že hned na začátku musíme pochopit, jaká omezení se pojí s touto volbou, s touto podle mě uspěchanou volbou, kterou udělala na začátku rada, protože já myslím, že v radě, i v radě eh, lidé začínají pochybnosti. Pokud si všichni společně uvědomíme, že tento základ není správný, měli bychom mít odvahu říct, podívejte se, měli bychom se na to podívat trošku jinak, ale já nechci dělat žádné uspěchané závěry, nechci říkat, že se musíme omezit jenom na to, co rozhodla rada. Děkuji. Děkuji. Teď pan Pesedo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Taky jsem chtěl poděkovat za oběma, oběma zpravodajům, promiňte, protože ačkoliv to jsou dvě různé iniciativy, tak je toto balíček, který prostě je velice provázán. Návrh, který máme na stole ECB eh, e by mohl být reformou o, eh, eh, ke zřízení EBA, protože to všechno skutečně mezi sebou tak souvisí a proto si myslím, je dobře, že to teď pojednáváme dohromady a je také nutné, aby všechny státy měly jistotu. Víme, že na radě se to musí rozhodnout jednomyslně, ale je to vlastně balíček, který je jednotný, který spolu souvisí. Všichni si uvědomujeme mezí návrhu, který leží před námi, protože v případě, že bychom tady měli um, nějaký mechanismus, který by rozhodoval na evropské úrovni pro všechny banky, bylo by třeba skutečně mít tady pevnější možnost rozhodování. Zatím tady máme kooperaci a spolupráci, ale e, zatím to není ještě v souladu, souladu s praxí, když se podíváme na to, jak to technicky probíhá. A co se týče technické implementace, musíme mít takové mechanismy, aby v případě konfliktů eh, tady existoval dobrý systém evropského dohledu, který bude moci okamžitě eh, naběhnout. Ale co potřebujeme? Potřebujeme eh, zejména v eurozóně jednu věc, ale není to výlučný charakter samozřejmě pro zbytek eh, členských států. Musíme si uvědomit, že eurozóna mm, vznikla na základě fiskální dohody ale musí tady být také dohoda ve finanční oblasti, protože finance je něco, co vlastně spojuje reálnou politiku, co, pardon, co spojuje politiku s realitou. Včera eh, předseda Evropské centrální banky přednesl projev v Berlíně a řekl, že mechanismus, kterou má ECB pro zabezpečení stability cen, eh, je na úkor poskytování úvěru a proto jednotná měna nemůže mít rozdílné, eh, rozdílné úroky pro podniky a pro rodiny a soukromé osoby, tak jak to v současné době vypadá. Proto potřebujeme měnovou unii z existenčních důvodů, právě co se týče nákladu úvěru, abychom zabezpečili vklady našich občanů, ale kromě toho, abychom také rozumným způsobem vyřešili krizové situace. Máme tady i morální odpovědnost tváří v tvář daňovým poplatníkům, kteří jsou vždycky ti, kteří to musí zaplatit. Je třeba, abychom pokročili v této složce. Eh, když hovoříme o ECB jako instituci, eh, která je tedy nejvyšší autoritou v bankovní unii, domnívám se, že je to rozumný návrh, protože návrh, který již byl před, se kterým souhlasí většina států a my tím svěřujeme ECB u, my tím svěřujeme nezbytnost pro kontrolu i v menších oblastech. Máme tady různá témata, eh, do kterých se musíme pustit. Tady musí být jasná dělba úloh. Samozřejmě měnová politika není to eh, co fiskální kontrola, protože tady máme co dočinění s podmínkami poskytování úvěru. Státy, které mají vlastní měnu, jsou vždy schopny řešit tyto otázky jinými mechanismy, které nemají státy, které jsou uvnitř eurozóny. Tudíž dělba funkcí, dělba moci tady musí být jednoznačná. Kromě toho, co se týče dohledu, musíme tady mít demok- naprostou demokratickou kontrolu Evropského parlamentu. E, v tomto ohledu si myslím, že si budeme zajedno. Co se týče šíře záběru bankovní unie, máme tady dva aspekty. Za prvé, k jakým bankám se má vztahovat ten dohled? Myslím si, že se to musí vztahovat na celý finanční systém, protože už jsme viděli, že systémová rizika nejsou pouze způsobována velkými bankovními institucemi, ale též malými bankovními ústavy. A tudíž musíme dospět k tomu, aby to pokrylo celý profil. Druhá věc dohled musí být realizován eh, z eh, úrovně ECB stejným způsobem pro všechny. Musíme mít jednotný dohled tak, že do něj budou integrálně zapojeny jednotlivé vnitrostátní dohlížecí orgány. A proto je třeba, abychom tady měli stejné podmínky, ale co se změní, bude struktura organizace supervize. Jeden zajímavý aspekt souvisí se vztahem bankovní unie s členy, které nejsou, kteří pardon, nejsou součástí eurozóny. Myslím si, že tady musíme najít takový vzorec, který umožní plnou účast což je bezpodmínečnou podmínkou nejenom pro fungování eurozóny, ale zároveň pro zaručení spolupráce s členskými státy, které, kteří se toho budou chtít účastnit, protože jednotným naším zájmem je posílení vnitřního trhu a proto musíme zabezpečit tady absolutní soulad. Eh, rád bych vyjádřil, že jsem naprosto stejného názoru se vším, co zde zaznělo. Za zohledňování legitimity a demokratické úlohy supervize a kontroly této supervize ze strany parlamentu. Tento balíček musí být pojednáván společně a je třeba všechno vyřešit společně. Proto se mi jeví jako velice pozitivní okamžik, jakým způsobem to tady pojednáváme. Děkuji mnohokrát. Thank you. Děkuji. Paní Goulart, prosím. It seems that it's not... Zdá se, že tady není. Pak tady dostává slovo pan Strejček, který je s tínovým zpravodajem pro obě zprávy. Děkuji, pane předsedající. Eh, Já myslím, ta debata o obou materiálech naraz je správná, protože argumentace eh, k jednotlivým zprávám, jak eh, Madame Tysonové, tak pana Gigolda, může být v mnoha směrech velmi podobná a tudíž dělení, eh, dělení by nebylo dobré. Děkuji tedy za tenhle ten přístup. Já myslím, že když jsem se teď díval po sále, tak eh, jsem si uvědomil, že všechny politické frakce v Evropském parlamentu čelí přibližně, přibližně stejnému, hm, stejné situaci jako evropští konzervativci v tom slova smyslu, že se skládáte jak z poslanců kteří patří do zemí eurozóny, tak tam eh, máte poslance, kteří jsou mimo eurozónu ze zemí mimo eurozónu a tudíž se možná setkáváte s přibližně stejnými argumenty. Já jako stínový zpravodaj za evropské konzervativce chci nepochybně vzít v úvahu i názory lidí, jako je jako je Janderk Epping, který je ze země, která je zevnitř eurozóny a tudíž eh, jak si sdílím, sdílím a budu sdílet to, že on říká, Eh, že pro eh, jeho vlastní zemi je dozor, řekněme, prováděný Evropskou centrální bankou vhodný nebo užitečný. Nicméně pro něho a pro některé další členy eurozóny v, našem, v naší frakci eh, stále zůstává otázkou, jak robustní tenhle ten dozor uvnitř Evropské centrální banky má být. Posloucháme-li tu debatu, tak ten, tak ten problém diskuze o jednotném eh, dohledovém mechanismu je poměrně jednoduchý. Za prvé, jak rozsáhlý ten dohled má být. Někteří říkáte, že má být, eh, že se má vztahovat na celou eurozónu, někteří říkáte, že má být povinný jenom pro ty, kteří, kteří přislíbili přístup eh, do eurozóny plus členové eurozóny. Někteří, někteří říkáme, že ta situace není tak jednoduchá. Respektujeme, že sedmnáctka chce mít Evropskou centrální banku jako svůj centrální i dohledový orgán. Nicméně eh, někteří mimo tu sedmnáctku si myslíme, že významné by měly zůstat pravomoci eh, národních dohledových orgánů. To je tedy první okruh. Za druhé, eh, jaký, jaké pravomoci ve finále budou mít ty národní dohledové orgány, kdo bude mít, já jsem to minule v té debatě nazval poslední slovo, protože jedna věc je, e, jsou pravomoci toho nadnárodního dohledu a druhou věcí jsou pravomoci národních dohledů ve vztahu ke svým, ke svým ústavním pravomocím e, ve svých národních státech. Jsou prostě vázáni povinností e, dodržet literu svých ústav a centrální banky nebo centrální národní dohledové orgány jsou odpovědné z ústavy za finanční stabilitu svých zemí. Čili není to triviální záležitost a mně se nestává moc často, že bych souhlasil e, s Filipem Lambercem eh, ze Zelených, ale absolutně sdílím to, že, e, že tady projednáváme zásadní, e, zásadní problematiku a e, jedno české přísloví říká, že spěch není dobrý rádce. Čili já si myslím, že dobrá a kvalitní analýza eh, je skutečně na místě a tím se k tomu připojuji. Eh, mám tady několik, několik drobnějších poznámek k tomu, co tady již zaznělo. Eh, začnu pana Gigolda, protože on se v části svého, svého vystoupení zabýval demokratickou legitimit, legitimitou celého procesu, dokonce řekl jestli si dobře pamatuju, jestli jsem si dobře udělal poznámku, pět, pět dílčích kroků, které by měly přispět k demokratické legitimitě. Já tady v této chvíli nechci eh, říkat, že je to přijatelné nebo nepřijatelné, prostě si to zaslouží hlubší analýzu, eh, hlubší, hlubší pohled, to tedy za prvé. Za druhé zdůrazňuji to, že eh, k vytvoření dílčího kroku, kterým je nadnárodní dohledový, dohledový mechanismus, bude třeba Eh, přistoupit i ke změně smluv. A ke změně smluv může dojít pouze tehdy, eh, budou-li kvalitně a dobře eh, informovány národní parlamenty, což jsem tady za celou tu debatu ještě ani jednou neslyšel, a budou-li o tom moci rozhodnout jednotliví občané, voliči v jednotlivých národních státech. To je klíčové, to je zásadní. Tím já neříkám, jestli to tak, jestli výsledkem má být uh, Eh, bankovní unie nebo nemá být. Máli být, pak ať si to rozhodnou voliči ve svém, eh, ve svém roz, eh, rozhodnutí. My budeme velmi ve svých pozměňovacích návrzích, my budeme velmi trvat na tom, aby nebyly porušeny hlasovací poměry o mm, například v Evropské bankovní autoritě mezi těmi, kteří, kteří budou členy toho Mm, toho dohledového nadnárodního orgánu a těmi, kteří, kteří nebudou. Prostě eh, pro nás je tady tohleto klíčové, aby nedošlo eh, k tomu, že budou ti nečlenové budou vždy v každém případě eh, snadno přehlasováváni, to by bylo, to by bylo nepřijatelné. Někteří z vás jste to tady naznačili v nebezpečí, že by mohlo dojít postupně k rozštěpení, k rozštěpení, řekněme, toho integračního procesu a to my sdílíme také. Eh, paní Tysonová si myslím, že si je také vědoma mm, jednak přesouvání pravomocí do Evropské centrální banky, ale Eh, klade si také otázku, jakou pravomoc mají mít národní dohledové orgány a myslím si, že, že to je přesně ten bod, okolo kterého se to točí. A my, kteří jsme ze zemí, které neplatí eurem, kde je nezávislý národní dohledový orgán, tak eh, my budeme docela jistě ve svých pozměňovacích návrzích a v další diskuzi chtít, aby eh, národní dohledové orgány u nás měly své poslední slovo. A pak tady je poslední poznámka, kterou si, eh, kterou si dovolím udělat. Eh, nenahlížejme, nebo doporučuji nenahlížet, eh, nenahlížet na diskuzi o jednotném mm, dohledovém mechanismu jako na izolovanou diskusi, protože je zcela zjevné, že bude muset být doprovázena dokončením fiskální a měnové unie. A fiskální a měnová unie je bez dokončení politické unie nemožná. K tomu není, k tomu není možné dojít bez toho, aniž by byly zásadně posíleny politické pravomoci centra. Eh, my v tom kontextu tedy doporučujeme nahlížet na to jako na celek protože to bude mít svůj další vývoj, budou přicházet další, další kroky, které povedou k politické unii, unii a o to víc zdůrazňujeme nezbytnost demokratického mandátu, který tento vývoj musí mít od voličů, od eh, lidí v jednotlivých členských státech, kteří si toto mají rozhodnout, eh, jakým směrem se má rozhodování v Evropské unii posouvat. To jsou mé úvodní poznámky, které jsem si tady mimo jiné udělal i z vystoupení svých předřečníků. Děkuji za pozornost. Thank you. Now Mr. Klute also rapport, uh, Klute, uh, Shadow for both Report. Ja, danke. Also ich... Děkuji. Já myslím, že mohu být velmi stručný, neboť bylo uh, řečeno mnohé a řekl bych, že tady uh, byla poměrně společná linie a já to také nechci uh, strávat kormidlo někam jinam. Já si myslím, že bankovní unie má smysl to je bez pochyb prostě eh, Unie není možná, aby tedy bez bankovního sektoru, jinak by to mohlo dopadnout špatně, to nám praxe ukázala. Otázka je organizace, eh, to jsou podle mě podstatné body a ty tady mm, už byly zmíněny, eh, také důvody k tomu byly také řečeny a třeba ve formulacích Svena Kikolta už je celkem jasné, jak komplexní je vztah Evropské centrální banky a e, toho dozoru tedy e, Evropského bankovního orgánu. E, já myslím, že je třeba, aby tak Eh, jak už je to napsáno v podkladech od komise, eh, že tam už eh, je spousta věcí udělaných tak, že pořád se to ještě může rozpadnout. Čili je otázka, jestli tedy Evropská centrální banka by se měla stát dalším dohledovým orgánem těm třem typům, co už dneska máme, to potom vyžádá ještě další koordinace s členskými zeměmi, či je otázka, jestli ano nebo ne. Dále je to otázka jednotné regulace. A další věc, která je pro mě velmi těžká, je, eh, jestliže toto dáme do Evropské centrální banky, tak eh, teď tady máme prostě rozdělený eh, dohled mezi eurozónu a neeurozónu a to už je zase materiál pro spoustu dalších problémů. Čili to vlastně už to rozdělíme na dvě části, takže to je potom pole volné pro různé regulační arbitráže a tak dále. Tomu se asi nepodaří vyhnout. Takže jsem skeptický, jestli skutečně to patří do ECB. Já já bych spíš byl proto, a tak to budu podávat pozdělací, abychom ho posílili EBA, eh, ne dávali to do ECB. Dále, eh, je třeba, aby po tento dohled spadaly všechny banky, ale samozřejmě musí to být odstupňované. Čili my máme eh, různé banky, třeba na národních úrovních máme malé banky, spořitelny a tak dále, vzájemné spořetelny. Toto jsou, eh, to jsou ústavy, které nepřispěly nějaké krizi, v krizi se jim tedy dařilo dobře, čili abychom je teď nepostihli tou krizí dodatečně. Demokratická kontrola, odpovědnost vůči parlamentu, to je myslím naprosto jasná věc, co tady řečeno bylo, to mohu jedině potrhnout. Velkou otázku, velký otazník mám ohledně eh, této věci. My máme ještě další eh, zprávu, eh, která se také bude zabývat tím takzvaným stínovým bakovnictvím. A co s tím? Čili já si myslím, že pozor na to, abychom nedospěli do situace, kdy budeme sice přiměřeným způsobem kontrolovat ten oficiální sektor, ale zatím tady bude eh, šedá zóna. Eh, takže vlastně to, čeho dosáhneme v rámci stabilizace toho bankovního sektoru, tak to se zase bude oslabeno právě tady touto oblasti. Čili tolik mé eh, současné eh, poznámky. Děkuji vám. Děkuji. A nyní máme seznam řečníků. Osm kolegů se přeje promluvit. Naštěstí máme čas. Přesto bych eh, požádal kolegy o stručnost. A jak víte, paní Gulát, která je... A ona už je tady, takže je stínová zpravodajka, vzhledem k tomu, že už přišla, přejeli si promluvit teď nebo později. Takže nyní, dobře. Okay. Uh, eh, Mr. Lange. Ja, vielen Dank. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Zazněla tady celá řada správných argumentů. Můj první argument je právní základ. Právní základ dává návrhu nedává vlastně na vzřízení ECB plus bankovní dohled přímo v ECB, protože tam se praví, že na základě jednoznačného rozhodnutí určité úlohy bankovního dozoru s výjimkou dozoru nad pojišťovnami může být udělen ECB, eh, e což není žádný právní základ pro eh, naprosté přenesení eh, dohledu pod střechu ECB. A na to nelze zapomínat. Za druhé, Skutečnost, že komise to učinila, od nás vyžaduje reakci. Neboť mm, pochybnosti, co se týče přenosení, přenesení této povinnosti ECB, e, jdou nad rámec toho konflikt zájmu mezi eh, finanční politikou a mezi měnovou politikou a fiskální politikou. Budou se tady smíchávat prostě bankovní a dohlížecí eh, věci a to povede ke zmatku. Tady zazněla otázka demokratické legitimity. Nedovedu si představit, aby nějaký člen direktoria ECB, který odpovídá za měnovou politiku, do budoucna měl přebírat dohled nad bankami No to je pro nás prostě e, něco úplně mimo. My musíme tu ten dohled vytvořit naprosto nezávisle na existujících bankovních strukturách. Za čtvrté, já to chci navrhnout, demokratická kontrola neslyší, nestačí jenom proto, že budeme moci klást dotazy, ale musíme mít něco podobného, jak to funguje u Barfinu, u německého bankovního dohledu. Musíme mít minimálně tři poslance v dohlížecích gremiích a minimálně jednu ženu podle současných stávajících zákonů. A také se domnívám, že šéf tohoto dohlížecího úřadu by měl být volen parlamentem a ne jenom, že bude akceptována jeho nominace parlamentem. Co se týče časového průběhu, je na to naprosto nedostačující. ECB v současné době eh, má 57 hlav. To jsou všechno vysokokvalifikovaní lidé, kvalifikovaní lidé, kteří mají zkušenosti z nejrůznějších oblastí, ale dohlížení 27 členských států nad bankami, borzami a pojišťovnami mají celkem sečteno 23 tisíc hlav Evropské unii a byl by to naprosto nesprávný přístup říct si ty nejdůležitější úlahy, přeneseme v té bankovní úrovni na ECB, abychom měli dostatek času za prvé definovat vymezující úlohy a za druhé použít také selský rozum na základě expertních znalostí, které již máme. Tudíž na základě toho, co tady již přednesli někteří kolegové. ECB v souvislosti s článkem 127 odstavec 6 by měl teční dostatečné dohlížecí úkoly, ale ty musí ale ty základní dohlížecí úkoly musí zůstat na úrovni vnitrostátních orgánů a u EBA. EBA má své předpisy, kde je uh, spolupráce definovaná s ECB tak, že EBA může fungovat koordinačním způsobem a může být zvána jako pozorovatel. No to přece vůbec za nic nestojí. To je spíše zbavení moci. Dohlížecí orgány se svo, svými vědomostmi se stanou prostě nějakým panákem, s kterým bude mávat ECB. A za druhé, když společně jednáme, musíme ECB redukovat jenom na to, co jí právně přísluší. To je za prvé. A za druhé, musíme vykonávat tlak na to, abychom na jednotném finančním trhu skutečně měli hlavní kompetence svěřeny EBA co nám bude platný jednotný bankovní dozor, když nakonec 60% celkového trhu, a sice Velká Británie, a to je prosím pěkně 60% objemu finančních transakcí, a ta nebude u toho, no tak nemáme žádný jednotný dozor, ale dosáhneme přesný opak. Rozdělení Evropy, rozdělení a velice silné rozštěpení. A co se týče odůvodnění komise, Cituji, tady komise píše na straně dvě. Při samitu členských států eurozóny šéfové států a vlád vyzvali komisi k tomu, aby zakrátko předložila návrh pro jednotný dohlížecí mechanismus. Jakmile bude zřízen jednotný dohlížecí mechanismus pro banky eurozóny, pak by ESM po řádném rozhodnutí měl mít možnost rekapitalizovat přímo banky. No tak vidíme, co ten návrh znamená ten návrh má zejména v případě Španělska posloužit k přímé rekapitalizaci španělských bank, protože Španělsko nechce podat normální žádost. A touto oklikou tady dochází nejenom k porušení práva, ale také dochází k naprostému rozštěpení finančního dohlížecího systému v Evropě. A kromě toho, Eh, tady ten komentář, že ECB má kontrolovat 6620 bank v Evropské unii a přitom kontrolovat také malé banky a operující v regionálním měřítku, to je naprosto prostě nevhodné, to musí zůstat v úloze jednotlivých států a jsem si jist, že Velká Británie se postará o to, aby to také tak zůstalo, protože rozhodnutí podle článku 127 odstavec 6 musí podléhat jednohlasnosti. Uh, jednomyslnosti. To znamená, eh, velké státy, velký potenciál vydírání, čili prosím pěkně, pojďme to nahlížet daleko kritičtěji, abychom ty kompetence tak trochu změnili tady. Ano, dát ECB dohlížecí pravomoce určité, tak jak to vyžaduje zřízení ESM, také z titulu Španělska ale veškeré kompetence musí být soustředěny na EBA, abychom se vyhnuli časové tísni, protože na to se odvolává, to chce využít rada, aby nás vydírala. Tady neplatí žádná krize. Tady platí, že komise tvrdí Dexia, a Xenu jsou malé, regionální banky ne, není to pravda. Byly to velké banky. Dexia měla 511 miliard euro bilanci v roce 2010 než byla založena BET. E, další banka ve Španělsku měla objem 11 miliard, Norsen rok měl, já nevím kolik miliard, než zkrachoval, asi 130 miliard eur. To nejsou žádné malé regionální banky. A my v našich předpisech máme pro větší finanční instituce hranici od 11 miliard. A kdyby se toto doplnilo, e, podle toho, co zaznělo v neveřejném zasedání z úst prezidenta z ECB, že by se musela nalézt určitá matrixe, abychom tady měli kde máme přeshraniční činnost a investiční podíle, tak bychom mohli jít i po těch 11 miliard, kdyby banky plnily tyto tři podmínky. A to by byl počátek přístupu pro rozumný bankovní dohled, který nerozštěpí Evropskou unii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 pochopit, že potřebujeme lepší dohled. Když jsem si dnes poslechl některé z těch příspěvků, možná o to víc to platí, když se podívám na některé ty návrhy, které máme před sebou, vypadá to, že přehlížíme skutečnost, a teď vám všem prozradím jedno tajemství, už máme v Evropské unii dozor, už máme dohled. Máme to na národní úrovni a také na základě legislativy, kterou jsme dokončili, myslím, teprve před rokem. Přesně tak. Takže nemluvme o dohledu, jako kdybychom neměli vůbec žádný dohled, který musíme zřídit. Potřebujeme zřídit dohled nebo dozor, který snad bude lepší než ten, který máme teď. A to neděláme jen proto, že vytváříme novou instituci. Já myslím, že je důležité něco takového udělat. Ale pokud zřizujeme nějakou dozorčí strukturu, dohledovou strukturu, která ze své povahy vyloučí polovinu finančních trhů v Evropské unii, kde finanční trhy jsou nesmírně propojené, pak hrozí, že vytvoříte víc problémů s dozorem, než jich vyřešíte. Uvedu jeden příklad, když dovolíte, pane předsedo. V severské oblasti jsou finanční trhy nesmírně propojené. Je to Švédsko, Dánsko, Finsko, Norsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva. Jsou víceméně propojené, integrované, pokud o bankovnictví, finanční služby, pojištění a burzy. Je to velice úzce propojená síť. Máme zřídit dohledovou strukturu, která vyloučí polovinu z toho? Já myslím, že to by nebylo moudré. To, co říkám, není argument proti zřízení důraznějšího dohledu mezi některými členskými státy nebo silnějšího dohledu, ale říkám, že nesmíme přistoupit na strukturu, která bude jakousi arbitráží pro ty, kdo by nechtěli takový, doho- takový typ dozoru. Samozřejmě hlavním cílem by mělo být zajistit, že národní dozor bude fungovat. Ale také, abychom měli společnou evropskou instituci, která na to dokáže navázat. A to se dá dělat různými způsoby. Ale nemysleme si, že dosáhneme lepšího dohledu, než je ten, který máme dnes. Dnes jedná 27, 27 národních orgánů a EBA a další orgány. A musíme zajistit, že to bude lepší. A já říkám, že pokud chceme připojit něco k ECB, protože my pak ECB dáme jakýsi dvojitý úkol, je možné, že s tím se bude pojít větší důvěra, ale musí to být tak postavené tak, že nepřijdeme o tu celkovou sílu a ty příležitosti, které jsme vytvořili na základě EBA. Já myslím, že musíme být opatrní. Nesmíme nic brát jako samozřejmost jenom proto, že vymýšlíme nějakou novou strukturu. Neznamená to, že automaticky vytváříme lepší dohled. Musíme budovat na tom, co máme, musíme to udělat krok za krokem a tak vypadá moudrý postup. A toto víceméně zaznívá i dnes, jak z levice, tak z pravice v tomto výboru a je to proto dobré společné východisko pro další práci. Děkuji vám. Děkuji. Paní Elisa. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že toto je mimořádně důležitá debata. A kromě toho, co už tu zaznělo, bych chtěla ještě zdůraznit tři nebo čtyři další věci. My tady v parlamentu všichni souhlasíme s tím, které oblasti přímo souvisí s touto tématikou. Schválili jsme jediný dozorčí orgán pro Evropu a jednotné řešení pro Evropu už v červnu 2010. V mezidobí se objevily mnohé iniciativy, ale teprve teď máme konkrétní legislativní návrhy komise. Ty by měly být ve vzájemném souladu a parlament by měl dbát na tu, ten, tento soulad. Vůbec poprvé tady máme iniciativu pana Hekmarka. On je zpravodajem pro řešení těchto záležitostí. A pak tady máme ještě nové pravomoci pro instituce, především pro ECB, v rámci bankovní unie. Když se Evropský parlament na toto téma vyjadřoval, přidělili jsme mimořádně velkou pravomoc Evropské centrální bance, která sehrávala základní úlohu z hlediska systémového řešení, ať již v oblasti dohledu nebo v případě řízení bankrotů. A musím uznat a uznávám, že návrhy ECB, pokud jde o funkci dohledu v eurozóně, přinášejí zjevné výhody, minimálně na dvou úrovních. Na jedné straně má tato instituce schopnost zasáhnout, má dostatečné pravomoci a má také dostatečnou prestiž. Na druhou stranu, my bychom měli skutečně velice pozorně přistupovat k tomu, jak se to bude využívat. Samozřejmě jsem velice citlivá na otázky souladu mezi praktikami ECB a ostatními dozorčími orgány. Předřečníci už se k tomu vyjádřili. A já bych řekla, že jedna nebo možná jediná vůbec možná cesta je co nejrychlejší harmonizace dozordové nebo do, dohledové praxe v eurozóně, pokud nechceme ohrozit fungování vnitřního trhu. Je možné, že tady by právě vedla cesta k řešení těchto věcí. Za druhé, tento soulad je třeba zaručit i v rámci samotné eurozóny, protože Evropská centrální banka jako jednotný dohledový orgán musí absorbovat nejrůznější národní kultury a praxe v oblasti dohledu. A tady my musíme pokračovat dál a musíme přimět ECB k tomu, aby uznala kolegia národních dozorčích orgánů jako důležité prvky při budování společné kultury v rámci Unie. Samozřejmě je tady teď otázka vztahu mezi bankami, mezi dozorem nad bankami a dozorem nad pojišťovny a také takzvaný shadow banking, protože i tady jsou otázky, které je třeba řešit. Já už jsem ty otázky položila na slyšení minulý týden, protože jak vlastně dohlížet nad tímto obrovským konglomerátem bank a pojišťoven ze strany ECB. To si skutečně žádá nezávislost ECB, protože když bude ECB rozhodovat o bankách a jejich osudech, mohou to být systémová rozhodnutí na úrovni některých zemí. Samozřejmě jsou tady i problémy spojené s citlivostí a ty je třeba řešit. A já si kladu otázku, jaký mechanismus centrálních bank můžeme očekávat, když budou bránit národní zájmy, pokud by byly opravdu hodně postiženy. A pak tento dohled, který si vyžaduje schvalování, schvalování plánů a rozhodnutí o bankách, jak to potom vlastně přetavit ve skutečná rozhodnutí v případech, kdy přichází určité důsledky, kde je tady určitý dopad na rozpočet, to se ještě nevyřešilo. Znamená to, že ECB a národní dozorčí orgány v případě zemí mimo eurozónu, především pokud je o banky, které fungují ve více zemích, Jak vlastně budou řešit takové případy? protože to řešení jako takové pak už nepřijímají centrální banky. To bude záležitost pro jiné orgány. Tyto vztahy je třeba dobře prodiskutovat a propracovat, protože já si kladu otázku, jestli je možné mít jednotný dohled, aniž bychom měli jednotný orgán pro řešení bankovní problematiky. A jak to všechno zavedeme do praxe, jak to bude fungovat. Protože země může dostat fakturu na kterou nebyla připravena. A půjde také o to, aby to mělo dostatečnou váhu z hlediska případného zásahu. Toto je obrovská úloha vytvořit společnou kulturu. Tato dimenze je dimenzí základní a musí se to ještě dál propracovat. A na závěr bych řekla, že si myslím, že musíme zaujmout určité stanovisko, pokud je o to, co se v mezidobí děje, protože pokud se nepletu, příští týden už budeme mít výsledek zprávy Vikainen, v říjnu budeme mít další fáze, bude to ta bankovní unie a oznámené úkoly. A já myslím, že naše úloha jako parlamentu by měla být stanovená a měli bychom věnovat pozornost tomu, co se bude v mezidobí také řešit na politické úrovni. Aby se nestalo, že budeme z celého procesu vyloučení, abychom se aktivně zapojili. Ale za druhé si musíme počkat na konec celého procesu, pokud se ten celý rámec bude postupně měnit. To jsou ty největší výzvy, které před námi stojí ale myslím, že musíme velice aktivně a inteligentně postupovat tak, abychom z tohoto procesu skutečně vyšli tak, že dosáhneme našich cílů. A nezapomínejme, že dosavadní situace, jak jsme předpokládali, byla taková, že to nefungovalo. Ozdravení bank nefungovalo. Bylo to na bedrech daňových poplatníků. Některé země jsou silnější a nemůžeme dál říkat, že malé zlepšení situace vyřeší situaci celou, protože tak to není. A proto si myslím, že musíme využít společný politický prostor a je teď důležité zaměřit se na detaily. Abychom nevylili dítě i s vodou z vaničky. Děkuji. Nyní paní Intveld, prosím. Eh, Já voorzitter. Ehm, Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem přesvědčena, že tato diskuse jasně ukazuje, že zde máme dilema. Na jedné straně si přejeme rychlé řešení a proto se obracíme k ECB. Současně eh, se všem připouští, že k tomu je řada pochybností pochybností, že takovéto řešení by nemuselo být dostatečné. Čili my se teď máme pod časovým tlakem rozhodnout pro něco, co pak bude platit trvale. Nemohli bychom tady uvažovat o nějakém, řekněme, krátkodobém přechodném řešení, které by tedy bylo svěřeno ECB, ale spolu s tím bychom museli přijmout eh, časový plán eh, a říct eh, prostě v takovém takovém horizontu si přejeme přejít na definitivní řešení. Bylo zcela nebo takto, abychom v současné době toto svěřili ECB a dlouhodobě ovšem vytvořili úplnou jednotnou dohledovou strukturu. Já tady nevím úplně přesně, eh, co nám umožňují smlouvy, ale každopádně bychom se neměli nechat eh, zatlačit do kouta, eh, který nám vnutí řešení, z něhož potom nebude úniku. Také můžeme říci, že potřebujeme více času, abychom mohli vyprodukovat kvalitní strukturu, ale ani to není garance že výsledek bude ten pravý. Čili já bych řekla možná, že bychom potřebovali přechodné řešení, kdy tedy zatím bude ta obce ECB a postupně tedy to vyřešíme nějak jinak. Paní Kody, děkuji vám. Bylo řečeno mnoho a já bych tedy ráda potrhla tři věci. Především neměli bychom podceňovat eh, naléhavost, eh, s jakou jsou očekávány výrazné kroky směrem k bankovnímu dohledu v Evropě. Potýkáme se nejenom tedy s dluhovou krizí státu, ale také bankovní eh, systém je poněkud eh, narušen třeba Dexy a banky a, a tak dále. Čili je tady ta naléhavost. Pokud se týče právního eh, postoje, já si myslím, že bychom neměli napadat právní základ proto, aby se svěřil dohled ECB. Nicméně myslím si, že ty návrhy ještě nejsou docela vyzrálé. Velmi důležité je, aby oba návrhy byly v jednom balíčku a jeho rovnocenými částmi. A jinak tedy, aby eh, to bylo posouváno ve spolu rozhodování. Každopádně v radě tyto eh, dva akty byly řešeny jako rovnocenné a rada, a myslím, že to naznačil i předseda komise Barroso, si skutečně přeje, aby tyto návrhy vytvořily balíček. Pokud se týče návrhu k ECB, eh, to, co řekl, hm, řekli zpravodajové, my tady máme na jedné straně nezávislost ECB eh, e v oblasti měnové a dále tady máme eh, nějaký ten budoucí dohledový, eh, dohledovou pravomoc a to je třeba skutečně právně oddělit. Opravdu tady musí být ta demokratická demokratická odpovědnost. Myslím, že mohu plně souhlasit s tím, co řekl Sven. Čili tady ještě zbývá hodně práce. A v této souvislosti je třeba mít model, který umožňuje postupné zapojování většího počtu bank a většího počtu zemí. To si vyžádá svůj čas samozřejmě, ale principiálně chceme systém, který bude pro všechny členské země, respektive pro eh, všechny, které si budou přát Eh, se zapojit a dále, aby to bylo rozšířeno na všechny banky. Samozřejmě pro ty malé banky, u těch malých bank bude ten dohled jednodušší než u velkých systémových, ale prostě ten systém, aby byl jednotný. Jinak, když se na to dívám jako na celek, tak eh, největší obavu mám tady z toho, že eh, by spojení těchto návrhů mohlo podkopat nebo oslabit EBA, poněvadž EBA je tady pro jednotná pravidla a jednotný trh, ale jestliže dostane ECB možnosti jít nad to, eh, že tady eh, v oblasti kapitálu a tak dále. Čili eh, to skutečně podkopává pozici EBA. Čili tady skutečně je prostě třeba se podívat na to, jak ty pravomoci mají být eh, nastaveny. Eh, a je to důležité zejména proto, že chceme zachovat jednotný trh. Souhlasím se všemi těmi, kteří řekli, že je třeba si na to nechat čas, e, kvalita je důležitější než rychlost, ale měli bychom se pokusit tedy pracovat kvalitně a přitom co nejrychleji. Protože problémy v Evropě a problémy v, ve světě za hranicemi Evropy jsou vážné. No a my chceme být také bráni jako důležitý partner, chceme si podržet naši vážnost, takže musíme vyhovět taky tomu požadavku na rychlost. Děkuji, pan Andrew Duff. Pane předsedo, mnohokrát děkuji. Jak víte, já jsem z výboru pro zahraniční věci a ústavní záležitosti a rád bych vám vyřídil pozdrav z tohoto výboru. Ale mám pro vás také jedno důrazné varování. Podle mě současné návrhy komise představují závažný problém pro hospodářskou zprávu v EU. Hlavní problém spočívá v tom, jak zajistit, že dozorčí úloha ECB bude transparentní a že ECB bude mít vůči někomu odpovědnost, ale zároveň zachovat její nezávislost v monetární politice. Jsou tady politické aspekty, ale i aspekty justiční. Je to takový ten problém čínské zdi. Myslím, že Paní Tysonová by se ho měla pokusit odhalit a poukázat na něj, poukázat na povahu takovéto čínské zdi uvnitř ECB. A pak jsou tady ještě externí problémy. Mluvila o tom celá řada členů. Jde o vztah s námi, Evropském parlamentu, ale také s národními parlamenty. Druhý důležitý bod je to, že musíme pochopit, že nemáme dvě, ale tři třídy členských států. Máme ty, kdo v eurozóně jsou a ty, kdo nejsou. A ti jsou rozdělení na ty, kdo mají nezávislý bankovní sektor a kteří ne. A v podstatě je tady ještě ta kategorie těch, kteří vůbec nejsou v systému, kteří se ani nechystají vstoupit do systému. A jedna ze zemí, která je mimo, má největší podíl na evropských finančních trzích. Já si z toho začínám vyvozovat ten závěr, že bychom měli zvážit radikální alternativu, a totiž měli bychom zřídit úřad pro evropské nebo Evropský úřad pro finanční služby se vším všudy, do kterého bychom sloučili současné orgány. Já myslím, že to je možnost, na kterou bychom jako parlament měli alespoň upozornit a měli bychom vyvolat diskuzi ještě předtím, než přijmeme ten právní základ pro systém dohledu, který, jak víme, zavést musíme a musíme to udělat rychle. A poslední věc, na základě zkušeností z minulosti, Je zřejmé, že Rada ministrů to asi neudělá správně. Děkuji. Děkuji. Nyní dostává slovo pan No, Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Už toho bylo řečeno hodně, já se pokusím být stručný. Naším celkovým cílem by mělo být posílit Evropskou unii a jednotný trh. Takže když uvažujeme o bankovním dohledu, o bankovní unii, musíme se ptát, jestli ten směr, kterým se ubíráme a rozhodnutí, která přijímáme, posílí EU nebo oslabí EU. Jak říkal Gunnar, protože potenciálně Unii rozdělí. V Evropě máme jednoznačný problém důvěry v trhy nebo důvěry trhů, protože trhy už nějakou dobu nedůvěřují institucím. Pořád si ještě jakž tak dokážeme udržet důvěru spotřebitelů, ale já myslím, že musíme zvážit to, že když toto neuděláme správně, když to neuděláme dobře, mohlo by se stát, že nejenom nevyřešíme problém důvěry trhů, ale stane se také, že přijdeme o důvěru spotřebitelů, kterou zatím máme. Mohu to doložit příkladem z mé země, z Lotyšska. Rozhodnutí, které bylo přijato na podzem 2008 v Irsku, Týkalo se to všech, paušálně všech vkladů, bankovních vkladů, mělo to dopad i na naši zemi, i pro země, které jsou mimo eurozónu, protože v Lotyšsku asi 70 bank jsou v podstatě banky skandinávské a ty jsou také mimo eurozónu, ale mají, abych tak řekl, velké rodiče. A zbytek byly v místním vlastnictví. A potom irském rozhodnutí pokrýt všechny bankovní vklady Něco takového přislíbilo i Švédsko s tím, že to udělá ve Švédsku i ve svých bankách v zahraničí. A to vedlo k ranu na banky, především na banku Parex, která byla soukromá, a daňové poplatníky, včetně mě, to stálo víc než miliardu eur. Naše vláda bohužel neměla ten, tu miliardu, nebo ono to nakonec byly skoro dvě miliardy, musela se obrátit na MMF, a tak dále a musela to nějak zkusit zachránit. Takže rozhodnutí, které se bankovním sektoru přijme v jedné části EU, může mít vysoce negativní dopad, možná nezamýšlený dopad v jiné části. Takže, abych to shrnul, já se tady snažím říct, že uvažujeme o bankovním dohledu a v tom případě musíme být velice opatrní, abychom nespůsobili další rozdělení v rámci EU, nebo abychom ho neumocnili. Já souhlasím s Karin s ostatními, kdo to říkali. Pokud chceme posílit centrální dozorčí pravomoci, musí to platit pro celou EU, jak v eurozóně, tak mimo eurozónu. A mělo by to platit pro všechny členské státy. Zamyslete se na takovou situaci, v jaké je třeba Estonsko, to je dnes v eurozóně. Ale estonské banky jsou ze zemí mimo eurozónu. Jak to tam bude fungovat? Jak to bude platit pro estonské banky? A co Británie, která je mimo? A zřejmě hm, nikdy nebude v eurozóně, ale v banku jsou, v Británii jsou banky, které jsou bankami eurozóny. Takže pokud bychom měli dohled v Evropě, který posílí toto rozštěpení, toto rozdělení, bude hrozit, že nejenom ta situace bude nejasná pro trhy, ale co spotřebitelé. A někdo už mluvil o tom, že by se mohlo stát, že kapitál bude přetékat z jedné země do druhé a bude to naprostý chaos a bude to ku škodě nás všech. Takže já bych se rozhodně zasadil o to, že pokud něco takového budeme mít, měli by do toho patřit všichni. A pak musíme řešit, jak to udělat, pokud to bude v ECB s nějakým právním omezením. Co třeba eh, hlasovací práva a tak dále pro země, které jsou mimo eurozónu. Já myslím, že všechny ty otázky musíme řešit, musíme na ně odpovědět a až to vznikne, tak se to všechno musí zohlednit. Není to snadný úkol, ale tento evropský projekt nikdy nebyl nějak moc snadný. Děkuji vám. Děkuji. Rumunsko není v eurozóně, ale má banky z eurozóny, které provozují svou činnost v Rumunsku. Dobře, pan Nitras.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 v Polsku je to něco lepší, zhruba 60 Společný trh je samozřejmě pěkná věc, ale je třeba nezapomínat na tuto věc. V Polsku třeba máme mnoho španělských bank a naše domácí banky, ty eh, jsou kvalitní, tam nemáme slabé banky. A mm, momentálně se eh, uvažuje a také jedná a mm, některá jednání už byla byla uzavřena a tady jde o to, aby polské banky převzaly španělské banky, čili ty dobré polské banky, že by si převzaly ty oslabené banky španělské. Nicméně tento proces eh, byl pozastaven z důvodu nejasností, eh, kolem eh, situace bank ve Španělsku, jejich možné rekapitalizace jejich budoucího dohledu. To znamená, že ani dnes ten společný trh pořádně nefunguje. Ve střední a východní Evropě máme eh, jinou eh, situaci, tedy ne, nejsme na tom úplně tak jako Velká Británie, která má opt-out z eura, ale my k euru směřujeme. Polská vláda eh, tedy chtěla vstoupit do eurozóny v roce 2012, tak to byl poněkud náročný sen, ale přesto pořád máme tento cíl. Eh, nicméně eh, ještě je tady další věc. Asi jste dnes ráno viděli obrázky z Madridu Ale skutečnost je taková, že i ti eh, největší euronadšenci mezi evropskými národy eh, jsou nečleny eurozóny, třeba Polsko. A já myslím, že to bychom neměli pomíjet. Eh, jak to víceméně činí dokument Evropské komise. Kromě toho, pro řadu evropských eh, zemí eh, je eh, to prostě tak, že my třeba Polsko, my jsme skutečně pro plnou integraci naší země do Evropské unie. Ne všichni to uznávají, ne všichni si to uvědomují, ne vždycky eh, jsme, mm, jak si se s námi zachází nejlépe. A eh, v podstatě v této oblasti třeba velké země jako Německo eh, mají jakési jiné zájmy. A třeba v současné době země jako Polsko, které si prostě eh, procházejí tady tímto takovýmto zacházením. Já tedy nechci na nikoho ukazovat prstem, ale pár zemí takových tady je, které se snaží zasahovat do e, polského bankovního dohledu, přičemž doma mají s týmž daleko větší potíže. My tady ne, e, nemusíme, e, tady my, my nežádáme žádnou pomoc, nepotřebujeme někomu něco vnucovat, ale prostě nechceme Eh, aby někdo, kdo nemá pořádek doma, dozíral na naše banky. My to nechceme nějakým způsobem eh, brzdit. Eh, to ne, my chceme být plně integrováni, ale na rovné úrovně. My skutečně chceme, chceme společný trh, ale bohužel máme na tom trhu ty, kteří mají práva a ty, kteří ta práva nemají. Dnešní debata na nás skutečně učinila dojem. Na mě určitě. Kolegové se tady vyslovovali velice rozhodným způsobem. Prakticky každý mluvil pro společný trh. A to je dobře, protože eh, určitě si nepřejeme, aby nový dozorový orgán oslabil nebo rozbíjel eh, rozbíjel společný trh. Jak řekl pan eh, Langen, my máme dohled a ten dohled funguje. Máme skutečně příkladně dobrý dohled. Eh, jestliže to máme, no tak eh, můžeme dát dohromady všechno, co známe a takto na těchto základech vytvořit nový systém, ale ne tedy tím, že budeme rozbíjet ten starý. No a pokud se týče toho myšlenky, že by i ty eh, nejmenší banky měly spadat pod centrální dohled. Eh, nezlobte se na mě, ale ten centrální dohled bude prostě příliš vzdálený těm malým bankám, tomu trhu jeho problematice. Já tady budu podávat pozměňovací návrhy. My už jsme prošli závažnou diskusí k této problematice a teď se musíme uvědomit, eh, jaký eh, efekt bude mít tady ten ESM na konkurenci v Evropě. To je naprosto klíčová záležitost. A možná, že už víc k tomu dodávat nebudu. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Gula. Děkuji mnohokrát, já budu velice stručná, vše už tady zaznělo malinké připomínky za A. Budeme pracovat na kontinuitě balíčku o e, super dohledu, na, které jsme, na kterým jsme pracovali ve stejném duchu. Již tady zaznělo, jak nesmírně obtížné je vědět předem, jaký výběr můžeme udělat eh, skromně, umírněně, ale efektivně společně. Já jsem skutečně přesvědčena, že je třeba především chránit vnitřní trh a dát eurozóně možnost eh, dostat se dopředu, pokročit. Ale je tady jedna otázka, eh, která souvisí vlastně s kontextem ať už bude naše volba jakákoliv, musíme, musí ten proces být v souladu s tím výběrem, ale já mám pocit, že všichni chtějí všechny výhody každého systému, ale žádnou nevýhodu, kterou každý ten systém má. Máme tady orgány, eh, které jsou mocné, nezávislé a které již vykonávají dohled a nejsou, eh, nepodléhají politickým hrátkám, Ale jak můžeme mít veškeré výhody Eh, Evropské centrální banky, eh, kde bude eh, doložena, kde bude zachována nezávislost. Musíme prostě mít vše, zachovat všechny výhody ECB, ale nesnít o tom, že tady budeme mít něco kompletně nezávislého, ale zároveň kompletně zaručujícího fungování vnitřního trhu. Já souhlasím s Wernerem Langelem, že z ohledu eh, právních je třeba být velice bdělí, eh, protože eh, bychom tady mohli mít co dočinit se stížnostmi, o kterých se začíná hovořit v německém tisku. Eh, jsem poměrně zneklidněna tím, co se děje na Radě Evropy a co se stalo na samitu v červnu. Na samitu v červnu já jsem tedy vůbec nic nepochopila. Bylo řečeno, že je třeba uvést vchod, bankovní dohled aby bylo možno rekapitalizovat banky za dobrých podmínek. A Werner, domnívám se, že když se říká reky, rekapitalizace banek, jsou tady malé banky, které mohou samozřejmě také znamenat eh, nebezpečí. Nelze je kontrolovat ve všech detailech, ale domnívám se, že ve všech členských státech asi kontroly fungují obdobným způsobem. Kontrola dohlížecích orgánů. Ale Zaznělo tady ano, budou se rekapitalizovat banky, proto bude potřeba bankovní dohled. Ano, vždycky jsme byli pro, Mariana už to dnes řekla. A, uděláme to, a udělíme to, co možná nejrychleji. Ale co se teď děje, když nebudeme pracovat rychle? Znamená to, že všechno to, co bylo uvedeno chod pro rekapitalizaci banek, bude čekat, než ukončíme naši práci? To je také poměrně důležitá otázka. A to, co řekl komisař Barnier, oni uh, vybr- zvolili tuto možnost, abychom tady, aby tady byl soulad komise s radou. Ale dobře, museli tady být e, soulad s radou. Není to tedy mezi institucionální válka, která mě zajímá, ale mě zajímá, co se stane s takovými zeměmi jako Španělskem, pakliže nebudeme postupovat dostatečně rychle. Co se bude stát s ESM? E, to znamená, v tomto duchu Eh, doufám, že budeme mít možnost pracovat co možná nejefektivněji, co možná nejrychleji a jsem velice ráda, jak mnoho kolegů se účastní této diskuze. Děkuji mnohokrát. Tak eh, nemáme další přihlášené do diskuse ze strany poslanců, takže nyní se obracím na pana Merlina, zástupce komise na tomto zasedání. Děkuji vám, pane předsedo, za slovo. Pro nás je tato debata velmi zajímavá a my jsme velmi rádi, že e, e, tento výbor má jasno v těch klíčových záležitostech a je to o to důležitější, že rada začíná pracovat e, o, nad těmito dvěma návrhy komise. První zasedání v radě se odehraje zítra a pozítří a v radě vnímáme, že převládá přání poměrně rychle postoupit v tomto jednání. Zazněla řada otázek v souvislosti s ECB. Třeba proč by ECB měla přebírat eh, dohled nad bankovním sektoru, nad bankovním sektorem v eurozóně a možná i za jejími hranicemi. Jak víte, eh, toto bylo rozhodnutí samitu eurozóny z 29. června. Eh, komise tuto volbu pečlivě zvážila a nakonec se rozhodla, že podpoří eh, tuto volbu, eh, a to z více důvodů. Eh, jednak jsme přesvědčeni, že Evropská centrální banka má na to, aby tuto práci převzala, je, má důvěryhodnost, má odbornost, má nezbytnou nezávislost. Samozřejmě chápeme, že přidělit tento úkol ECB, že má i své Eh, jsou s tím spojeny pochybnosti a jsou s tím spojeny, eh, spojeny určitě nedostatky, poněvadž eh, jde hlavně tedy o ta práva zemí, která jsou zastoupena na dozorčí radě. To jsou prostě nedostatky, zápory toho, této volby. Nicméně je třeba si uvědomit také to, že nedostatky by měly i jiná řešení mohli bychom vytvořit eh, novou instituci stojící mimo ECB, ovšem nejsme přesvědčeni, že by to skutečně vedlo k efektivní, silnější eh, mu dohledu v EU a v eurozóně. Dále jednou ze silných stránek ECB je to, že nemá právní omezení, o níž se v tomto výboru eh, často eh, hovořilo eh, i tedy v souvislosti s rozhodnutím Marony. ECB skutečně může rozhodovat nezávisle bez ohledu právě na případ Marony a to by třeba EBA nebo nějaký nový orgán si nemohl dovolit. Čili my se domníváme celkově, že výhody umístění tohoto dohledu pod křída ECB převažují nad nevýhodami. Další důvod, proč jsme se rozhodli konvergovat s rozhodnutím eurozóny z 29. června, eh, vyjádřil Michel Barnier a sice v současné situaci a v takto důležité záležitosti eh, potřebujeme co nejrychlejší konvergenci mezi třemi institucemi. My jsme tady nenašli dostatek důvodů pro to, abychom prosazovali jiný postup, než jak to navrhl summit eurozóny z června takže opravdu si přejeme, aby tři instituce jednaly co největším souladu a přejeme si tento soulad docílit i s parlamentem. Jedním z nedostatků použití článku 126 smlouvy je e, tím, že my nejsme součástí spolurozhodování, Nicméně komise zcela jasně dala najevo, že tyto návrhy vnímá jako jeden balíček, čili že potřebujeme zhodu tří institucí na obou těchto návrzích. Toto je převládající duch na zahájení našich jednání. A nyní k harmonogramu. Já velice dobře chápu ty poslance, kteří Eh, volají po obezřetnosti, prozíravosti, pro, volají potom, abychom neuspěchávali takto závažnou a eh, skutečně jemnou záležitost. Eh, nicméně v současné době tento politický proces je v jakémsi pohybu a my bychom neměli prostě toto tempo ztratit. Eh, domníváme se, že by bylo velmi politování hodné, eh, kdybychom ještě i v průběhu roku 2013 pokračovali v debatách o těchto dvou návrzích. Velice špatný dojem by to vyvolalo na trhy, na občany a také na mezinárodní scéně. Nezapomínejme, prosím, že tyto legislativní návrhy chtějí být eh, součástí reakce na krizi eurozóny a v tomto smyslu je třeba je dokončit co nejrychleji. Domníváme se, že harmonogram do prosince je určitě velmi náročný, ale vzhledem k tomu, eh, jaká odborná úroveň je v tomto výboru i v radě v oblasti dohledové problematiky, tak opravdu si domníváme, že bychom to v prosinci mohli mít. A samozřejmě komise velice ráda vypomůže podle přání poslanců ve všech technických záležitostech. Děkuji. A teď se vr- A ještě pan Gozes, prosím. Děkuji mnohokrát. Já jsem se chtěl vrátit k otázce harmonogramu, eh, protože jak se bude postupovat eh, zpravodajová komise. Eh, jistě máme krizi, je třeba konat rychle, ano, je třeba, aby ESM co možná nejdříve fungoval, ale nejsme naprosto hluší a chápeme také, jaké jsou návrhy šéfů státu a vlád. Ale nedávno jsem slyšel, že Francie a Německo se domluvili a řekli, že je zapotřebí trochu času. No, ať si říkají, co chtějí, ale domnívám se, že za těchto podmínek práce parlamentu by mohla být, aby mohla být seriózní, nemůže eh, být prostě pod tlakem jednoho či dvou dnů. A proto žádám ve jménu Evropské lidové strany, aby datum předkládání eh, pozměňovacích návrhů a podávání zpráv byl odložen stejně, a domnívám se, že dokonce, když to odložíme o nějaký týden, pořád budeme hotovi dřív než rada. Na to bych se klidně vsadil. A e, domluvím si ještě říct si jednu právní poznámku. E, říká se, vidíme, máme tady Evropu, která se hne a potom tady máme prostě judikaturu, která je spožděna. A já bych tady chtěl využít přítomnosti zástupce komise a je třeba, když se diskutuje o dohledu, o tom se diskutovalo už v roku 2010 a je výborné tedy, že Evropa se chce pohnout a chce, eh, abychom tady měli soudní výroky, ale je třeba myslet na to, že legislativec, to jsem se aspoň naučil za svých právních studiích, že je třeba, aby dodržoval prostě eh, správný postup a aby nebyl blokován pitomostmi. Děkuji. Děkuji. Dobře. Paní Gulár? No, moi, je voudrais simplement demander à Jean jsem se chtěla, chtěla jsem požádat Žana Paula. Ano, vím, že musíme tady seriózně pracovat a korektně, ale já jsem se chtěla zeptat, jaké posunutí si představuje. Co to znamená pro, pro náš kalendář o nějaký týden posunout? A domnívám se, že strategicky by bylo významné, aby Evropský parlament ukázal, že je schopný pracovat rychle a být hotov dříve než rada, bude-li to možné. E, čili ano, malé spoždění ano, ale eh, prosím vás, abychom to nedohnali až k řeckému kalendáři. Mm, no já, se, já poprosím komisi a sekretariat, aby se podívali na technické možnosti, které umožní domluvit dostatečný čas pro to, abychom mohli korektně postupovat a samozřejmě abychom dospěli k výsledku práce před radnou. Možná, že pan předseda by mohl stanovit eh, toto datum, to není v mé kompetenci. Dobře, já bych vám řekl, že oba zpravodajové souhlasili s tím, že návrh bude 22. října a lhůta pro pozměňovací návrh bude 26. října. Teď se vrátím ke zpravodajům paní Tyson. Děkuji, pane předsedo. Já musím říct, pane předsedo, že na mě udělalo velký dojem, nakolik důkladná ta debata byla. Je to velice závažná záležitost, jak jsme všichni říkali. Někdo se vyjádřil pro ECB, někdo proti. Jsou tady lidé, kteří říkají, že je to takové dilema. A slyšela jsem argumenty, pro které mám velké pochopení, vzhledem k tomu, že to souvisí i s tím, co já jsem vlastně na úvod říkala sama. Všechny argumenty, které jsem slyšela, jsou pro jeden či druhý směr, nicméně obojí se to řídí stejným záměrem. Takže já myslím, že to je dobré východisko. Všichni se shodneme na tom, že jsou to důležité věci a já doufám, že se nám to společně podaří někam posunout. Když se podíváme na ten návrh, který byl předložen, když nakonec budeme mít mechanismus, který se točí kolem ECB, je tady řada omezení. Judikatura je jedna věc, ale smlouva obsahuje ustanovení o ECB, která prostě nemůžeme přehlížet. Takže do jisté míry nebo v této míře máme určitý referenční rámec, ze kterého vyplývají jisté parametry. Současně je třeba poznamenat, že dochází k posunu vpřed, probíhá určitý proces, o který jsme žádali už řadu let, a znamená to, že bychom měli nějaký evropský bankovní dohled a máme možnost nějak se k tomu vyjádřit, nějak do toho zasáhnout, anebo prostě můžeme stát rozhodně proti tomu návrhu a můžeme říct, že chceme začít od nuly. Nepracujeme ve vaku, jak už říkala řada kolegů. Je tady určitá politická dohoda, která bylo dosaženo na samitu o eurozóně. Takže máme určitou dohodu hlav vlád a států a to je důležité. A to můžeme nechat stranou jenom tak jako poznámku počaru. Je to důležitá věc, je to důležité rozhodnutí. Takže teď je na nás, abychom ujasnili své stanovisko. A já bych navrhovala, pane předsedo, vzhledem k tomu, jaké máme obavy, že bychom se pokusili zjistit, jak daleko můžeme zajít, když budeme vycházet z tohoto stávajícího návrhu. Když řekneme, že chceme zajistit, že v co největší míře zapojíme všech 27 států, že chceme vyřešit napětí mezi 27 státy a 17 mm, státy v eurozóně, pokud chceme, abychom měli dál vnitřní trh, pokud chceme větší integraci v Unii, ne menší, to jsou věci, na které nám všem záleží. Když se na ty návrhy podíváme, můžeme se zamyslet nad tím, jak to v tomto smyslu pozměnit. Jak zajistit, že atraktivita tohoto systému bude patrná i pro ty, kdo nejsou členy eurozóny. Musím říct, že teď to zase tak atraktivní není. Nečlenské země nebo ty, které nejsou v eurozóně, by se mohly zapojit, ale museli by se řídit rozhodnutími členů eurozóny, takže je to nevyvážené a musíme se zamyslet nad tím, jak s tím pracovat. A když se podíváme na podmínky, musíme zjistit, kde by byla možná mm, úzká spolupráce. Možná, že bychom to mohli ještě posílit ku prospěchu zemí, které by se chtěly zapojit musíme se zamyslet nad statutem nečlenů eurozóny v dozorčí radě. Kdybychom prováděli dohled pod patronací ECB. A můžeme se také zamyslet nad autoritou této dozorčí rady. V jakých oblastech by mohla volně přijímat rozhodnutí? Jak daleko nebo do jaké míry by ta rozhodnutí byla závazná v kontextu ECB? která už teď může přijímat rozhodnutí. Jak můžeme posílit autoritu této dozorčí rady, nebo chceme něco takového udělat a pokud ano, tak jak? Protože to, jak to vyřešíme, musí vylepšit i situaci nečlenů eurozóny. Ale musíme mít také na paměti ustanovení ze smlouvy. Další věc jsou banky. Banky jsou prostě banky. Já myslím, že pan Klinc říkal, že když si zvolíme jako právní základ článek 127.6, v rámci nějaké té instituce musíme vynechat pojišťovny, pokud tu úlohu svěříme ECB. Tak to bude, pokud tím zastřešovacím orgánem bude ECV. A potom jde o to, o jakých bankách vlastně mluvíme. Já myslím, že jsme slyšeli, že ne každý chce, aby všechny banky podléhaly přímému dohledu ze strany centrálního dozorčího orgánu. Možná, že takový systém by ani nebyl proveditelný. Takže si musíme určit, které banky by podléhaly přímému podledu, po, dohledu a které by zůstaly pod národním dohledem. Ale všechno by to bylo v rámci jednoho jednotného systému dohledu. Když si vzpomenete na to slyšení 3. září, tam zaznělo, co bychom možná mohli udělat, abychom našli nějaké řešení. A pak, jaký by byl úkol národních dozorčích orgánů, evropských orgánů, jaký by byl úkol EBA. Já myslím, že tady je pořád ještě určitý manevrovací prostor. A podle mě je také důležité, a tím se vracíme k odpovědnosti, pokud to zůstane v kontextu Evropské centrální banky, pak budeme vědět, že budeme mít menší váhu, pokud je o vývoj událostí, ale pak ty pravomoci nabudou na nezávislosti jak budeme ty instituce budovat. A musíme zajistit, že nenastane situace, jakou máme podle stávajícího nařízení, a totiž veškerá rozhodnutí by přijímala dozorčí rada. Já myslím, že v této konfiguraci bychom zacházeli příliš daleko. Takže musíme to řešit v rámci toho nařízení. Nemůžeme to nechat na diskuzi dozorčí rady. To, jak dobře je vlastně postavená. A pak nezávislost, nezávislost monetární scény, ta čínská zeď. Musíme rozhodnout, jaké pravomoci dá dozorčí radě, ve vztahu k rozhodovacím pravomocím ECB to nevyřešíme dnes, ale bez pochyby ta rozhodčí rada musí být i transparentní. Můžeme přesně stanovit architekturu, můžeme ji posílit v porovnání s tím, co máme ve smlouvě, ale musí být jasné, že Evropský parlament má určitou odpovědnost a musí tady být vše, ve všem transparentnost. Můžeme ta ustanovení posílit, i když já neříkám, že to nakonec bude ideální, nicméně určitý prostor pro zlepšení tady je. A pak ta zásadní věc, jestli to bude EBA nebo ECB, kdo bude mít tuto dozorčí roli, já myslím, že na to také postupně budeme reagovat. Pane předsedo, možná bychom si mohli vyžádat i nějaké právní stanovisko, pokud je o právní základ návrhu komise. A pokud je o to, jak to případně pozměnit. Tolik tedy mé návrhy, co se týče pracovních postupů. Já se pokusím připravit návrh za dva, za tři týdny. Budu se ubírat tímto směrem a já myslím, že to je zhruba všechno, co dokážeme za 14 dnů udělat. usnesení, kterým bychom odmítli návrh a požádali komisi, aby předložila nový návrh, to by byla tak trošku škoda. Pak by to musel ještě řešit ECOFIN. No to je v podstatě úplně něco jiného. Uvidíme, co se dá udělat s tím stávajícím návrhem a pokud to nepůjde, tak se musíme zamyslet nad dalšími možnostmi. Ale navázala bych na to, co říkal Silvi Kulár. My tady nepracujeme ve vaku. Je to naléhavá záležitost je to naléhavé nejenom pro banky ve Španělsku. Všichni jsme v krizi, může se ještě stát cokoliv. A pořád ještě panuje velká nedůvěra v systém. A my tu otázku důvěry musíme řešit. Pokud od prvního dne budeme říkat, že s tím se nedá nic, zatratíme to, vznikne chaotická situace. Já myslím, že se nám to nemusí vyplatit. Ještě jednou děkuji všem kolegům, já myslím, že to byla dobrá debata. Určitě mi to pomůže v mé práci a pokusím se předložit co nejlepší návrh. Já jsem samozřejmě mluvčí za celý výbor. To je konec konců úloha zpravodaje. Děkuji. Děkuji. A nyní dáme slovo panu Gigoldovi. I would just like to make a few... Já bych eh, jenom několik drobných poznámek k této diskusi ještě přidal. Domnívám se, že pokud se týče základních kritérií toho, co chceme dosáhnout, tak mm, tady vidím poměrně velký společný prostor, to znamená posílení koherentnosti regulace společného trhu a de facto zavedení systému, který by nevedl k dalším problémům. To znamená, že je třeba jasně vysvětlit otázku konglomerátu. A jsou tady další otázky, jako třeba otázka demokratické zodpovědnosti. Myslím si, že se tady nepouštíme do nějakého politicky obtížného problému, ale spíše narážíme na hranice právního návrhu. A to je věc, kterou je třeba brát vážně. A v podstatě se s tím můžeme vyrovnávat dvěma způsobem. Eh, jedna, který, že eh, právně půjdeme až na hranici, ale v rámci současného návrhu, a pak tedy vyhodnotit, jestli jsme došli dosti daleko. A pokud to nebude dostatečné, pak je třeba velice jasně eh, se rozmyslet, jestli slevíme eh, z té právní stránky, anebo jestli politická kritéria eh, oprávňují úpravu zákona. Čili tady je třeba být opatrní, neboť se nepohybujeme na zelené louce či ve vzduchoprázdnu a je třeba, aby ten dohled byl tak silný, jak ho potřebujeme. Eh, jinak eh, zítra dopoledne kolegové dostali pozvání eh, na diskusi s právníky a půjde tady o ten případ Marony a na, o hranice, které jsou nám tím dány. Chceme si vyslechnout návrhy právních expertů, co tedy ten případ Marony znamená. A já bych eh, k tomu chtěl říct dvě věci. Ten původní rozsudek eh, byl takový, že předchůdce dnešní komise pouze delegoval úkoly zcela, ve zcela nedemokratickém prostředí. My tady dnes jsme už úplně jiné situaci. Tady máme radu a parlament, které delegují určité činnosti a to není úplně to tež. A mm, to znamená, že že na základě toho rozhodnutí Marony byl vybudována jakási babylonská věž názoru a všichni se toho bojí. A já bych tedy velice rád podebatoval si s komisí o tom, zda eh, Maroni by v podstatě nemohl posloužit jako základ eh, proto, aby se tak rozsáhlý úkol nepředal ECB. Čili já myslím, že tady eh, Marony nás ještě bude hodně zaměstnávat i v budoucnu. Je třeba s tím prostě počítat. Já myslím, že my nemůžeme akceptovat to, že by v rámci ECB byly dvě kategorie členů, co se týče tedy závazků a práv. Prostě ty závazky a práva si musí odpovídat. To je velice zásadní. E, to, co tady řekl kolega z Polska, tak to je naprosto pochopitelné. Mě by také zajímalo, jestli je pravda to, že první návrh komise toto obsahoval, zatímco postěji na základě interních debat s právním servisem se dospělo k závěru, že takto to nejde. Čili tady skutečně je dosti eh, právních eh, nejasností ohledně toho, co všechno je možné interně vyřizovat v rámci ECB. A to je třeba vyjasnit. Čili my potřebujeme struktury, které budou fungovat na trhu v prostředním prostředí, kde bude demokratická zodpovědnost a jinak pokud to nepůjde, tak eh, musíme být dostatečně odvážní, abychom řekli, že potřebujeme jinou instituci, které ECB přispěje svými znalostmi a zkušenostmi. Takže ještě jednou, kolegové, pokud si budou přát zítra eh, od 8 hodin eh, zúčastnit se té, depady, eh, té debaty, tak budou všichni vítáni. A to je také pozvání od dalších dvou kolegyn. A ještě na závěr bych řekl jednu věc. My nepotřebujeme ujišťování, ze strany rady, že eh, se vše bude odehrávat eh, v spolurozhodování. My prostě máme rezoluci a eh, podle článku 126.7 princip jednohlasnosti, myslím, že mnohé země v podstatě nebudou souhlasit s tímto režimem, pokud se týče EBA. Čili já si myslím, že eh, bychom měli využít situace, abychom získali větší vliv na balíček a jestliže některé země prostě neustoupí od svých postojů rozhodně eh, ohledně EBA, tak to by zase nemuselo nás tolik eh, zajímat. Tady je v podstatě v podstatě jde o to, aby zpravodajové, stínoví zpravodajové obou zprávám spolupracovali také navzájem a abychom se dohodli na tom, že naše kritéria mají přednost a, tak, a potom se uvědomovat také to, kde můžeme mít potíže se dohodnout. E, ten harmonogram už není tak napjatý, jako byl dříve, ale pořád e, si to od nás vyžaduje odpovědný přístup, eh, tak jak to od nás žádá euro, eurokrize. Děkuji. Děkuji. Ještě vám znovu připomenu, že návrh zprávy nebo návrhy zpráv eh, projednáme 22. října, oba návrhy, a také chci připomenout, ano, 22. 22. října a lhuta pro pozměňovací návrhy je 26. října. Čtyři dny. Dobře. A také připomínám mimořádné zasedání výboru ve středu 10. října od 9 do 13 hodin, slyšení o bankovní unii, o zvládání krize. A tím je naše dnešní zasedání uzavřeno. Okay, Mr. Langen, Wednesday, 10th of October. Pane Langene, ve středu 10. října od 9 do 13. Děkuji vám.